something like that. I think he's Tran. But um, okay. they're the, the two major negotiators that the Americans okay. send over. Okay. okay, ladies and gentlemen. Tak, dámy a pánové, začínáme. Can I restart the... Dovolil bych si zahájit odpolední část našeho zasedání a další bod na programu jsou poplatky za ochranu letectví. To je zpráva pana Leichtfrieda. Takže, pane Leichtfriede, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, to je návrh legislativního uspořádání a zdá se, že na první pohled věc vypadá jednoduše. V podstatě jde o to, že náklady na ochranu letectví stouply za poslední léta a to velice citelně. A veliká složka těchto nákladů je něčím, co se na evropské úrovni vůbec neupravuje nijak a vlastně pro většinu těch zúčastněných to je nevýhodné z hlediska i spotřebitelů, i z hlediska odvětví leteckého, občanského letectví a rovněž se zdá, že i pro letiště to není výhodné. Tedy je tady návrh komise, aby se nějak ty náklady upravily tak, aby byly základně nějaké podmínky, to byl velice ambiciozní návrh a jednalo se v něm o to, že se opíral na čtyřech principech. Za prvé nediskriminace, za druhé možnost konzultací při stanovování poplatků a právních kroků, transparentnost i rovněž e, souvstažnost těchto poplatků podle mě se dá s těmito principy souhlasit a myslím si, že jsou zcela oprávněné. Ale tady, jako vždy, máme ty detaily, které pak jsou problematické. Totiž otázka zní, jakým způsobem se to vše bude utvářet. Jak sjednotíme ten princip toho spoplatňování bezpečnosti v celé Evropě, kde existují velice rozdílné úpravy. Totiž pracovní dokument, ve kterém jsou nastíněny ty otázky, je i otázka, kdo by vlastně měl nakonec financovat eh, tu bezpečnost, tu ochranu. A jsou zcela rozdílné pohledy na to. Jsou ti, kteří říkají, že takzvaná security, patří klasicky k úkolům státu, který má chránit své občany. Je to jedna z jádrových kompetencí státu a jeho orgánu. Za druhé jsou i pohledy, které říkají, že v oblasti leteckého provozu se to nikdy tak eh, jednostranně nepohlíželo, že by se mělo to řešit tak, aby ti, kteří vůbec nepoužívají leteckou dopravu, k tomu nemuseli doplácet. To je ten druhý princip, že ať platí uživatel. A pak třetí, že by se mělo řešit spoplatňování služeb eh, nějak částečně, že by se to prostě mělo rozdělit mezi různé složky. Druhá otázka, jak nadefinujeme úroveň ochrany? Co je ještě mm, zdůvodnitelné, co už ne? A pokud se rozhodneme pro řešení, kdy uživatel platí, tak za co by ten uživatel měl platit? A tam už má Evropský parlament vlastní návrh, který se ubírá tím směrem. Totiž tvrdí, že zásadně existuje evropská úprava a tam, kde je něco už upraveno celoevropskými zákony, tam by se to mělo sjednotit a pak si může každý členský stát ještě doupravit vlastní úroveň té ochrany a za tu si pak bude sám řešit, jak se to bude financovat. Tedy to je další otázka, zda můžeme počítat s takovouto možností, tedy s tím dvojím řešením. Pak ještě třetí varianta řešení této právní úpravy, totiž, že se v principu otázka toho, kdo platí, vůbec neřeší. Že se postaráme pouze o to, aby všichni zúčastnění měli spravedlivé podmínky. Čtvrtá možnost, o níž se rovněž musíme bavit, je otázka, zda poplatky za ochranu letectví, anebo vůbec ochrana a bezpečnost letectví se má řešit na celo evropské úrovni a zda by, pokud se to na té úrovni řeší, by se neměly využívat i komunitární finanční zdroje. Tedy to jsou ty čtyři základní oblasti, o nich se musíme bavit a podle mě se i musí najít nějaké řešení. Já zatím se nechci pouštět do nějakých návrhů řešení, protože bych si nejdříve chtěl vyslechnout kolegy z různých frakcí, jak na to pohlížejí oni a prosil bych, když se budou hlásit o slovo, aby se zejména soustředili na vlastní představu toho financování a jak se to má upravit z právního hlediska a zejména se zamyslet nad tím, protože nyní se nacházíme před situací, že má dojít ke změně úpravy o převozu tekutin a že případně se i budou změnit, změní se přístroje. Ty stojí 200 eh, tisíc euro za přístroj, pokud ne víc, a my si musíme zvážit, jak se to dá vůbec utáhnout finančně. To je právě jedna z věcí, které musíme bezpodmínečně vzít v úvahu. Další bod. Podle mě ochrana spotřebitele tady ještě není dostatečně vyřešena. Tady se to musí vylepšit a i já zde chci předložit pár podnětů. Další bod. Definice. Definice toho placení za ochranu. Tady se rovněž musí mnohé vylepšit. Tady je velký potenciál toho, aby se vyřešily i mezery, jež tam jsou. Ale to nejsou ty principiální, ty zásadní otázky. Zásadní otázka zní, jak se to má financovat a má se um, to nařízení nebo vůbec ta úprava nějak toho dotýkat toho tématu. A pak to, co na, musíme pevně stanovit, je, musíme najít model, úpravu, které která myslí na pár věcí. Za prvé, už existují v Evropě modely, které už fungují, které více méně uspokojují všechny zúčastněné strany. Pokud tedy z hlediska těchto otázek se na to podíváme, pokud eh, už existují ty modely, které už čas prověřil, které e, jsou užitečné, tak bychom se o ně měli opírat, nevymyšlet něco abstraktního. Za druhé, nesmíme ani nechceme odebírat jednotlivým členským státům odpovědnost za to, co je e, správné a co ne, co je pro ně přiměřené a co ne, a že patří do pravomoci členského státu si určit, jakou úroveň ochrany občana a ochrany bezpečí na letišti si stanoví. Tady je nesmíme omezovat, kdybychom to chtěli, tak to by bylo nesprávné, by byla nesprávná strategie, ale jakým způsobem se to bude financovat, nebo jak oni si to pak zaplatí, to už je jiné téma. Další bod. Zejména v té oblasti, existuje ještě mnoho takových eh, cest a z cestí. My se musíme soustředit na to, abychom neřekli inovace za každou cenu. Abychom lidem nepředepisovali, že musí zaplatil pouze, že je něco nového, pouze, že je něco dražšího, že se musíme soustředit na to, zda je něco opravdu lepšího, aby to nemuselo být automaticky dražší, že může být i něco zjednodušeného a rovněž to může fungovat, i když je to levnější. To jsou vše velice napínavé, napínavá témata. Já už se na tu diskusi těším. Thank you, Mr. Like. Děkuji, pane Leichtfriede. A nyní za skupiny pan Zasada za EPP. paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád poděkovat panu zpravodaji za tu práci, kterou odvedl. Já jsem si velice pečlivě pročetl ten dokument, který připravil. Nacházejí se v něm zajímavé podněty, je jich tam mnoho a já už jsem se tím cítil vyvinut k tomu, abych připravil už pár návrhů vstupních totiž ohledně směru, kterým bychom se mohli vydat, když se budeme tím dokumentem dále zabývat. Samozřejmě otázka ochrany bezpečí, zejména po 11. září 2001, je zásadní. Já se netajím tím, že jednak pro mě i pro jiné cestující, jež používají letectví pravidelně, cestují letadlem, je často důležitější než pohodlí při letu. A nyní konkrétně k tomu, co řekl pan zpravodaj, tady bych rád upozornil na pár věcí, totiž za prvé nejdůležitější financování. Tady opravdu komise má čtyři scénáře, a sama se přiklání k tomu, který by připravil rámec, určitý právní rámec. V rámci tohoto rámce by se pak stanovovalo, eh, kdo co bude financovat, ale kromě toho komise i se zmiňuje o scénáři, kde říká, že právě stát se má zhostit té odpovědnosti za bezpečí a že tím pádem by to stát měl i financovat. Já jsem si tady potrhl, tedy když pan zpravodaj říká, že komise se vyhýbá tomu, že by se bezprostředně vyjádřila k té otázce, ale když mluví o hodnocení dopadu, tak když by se to financovalo v rámci členského státu, tak je to poměrně pozitivní ten dopad. A já jsem nyní slyšel, že lidé, kteří necestují letadly, tak by neměli eh, něco platit eh, po druhé. Když už tedy platí daně, tak by neměli dodatečně doplácet za ochranu cestujících eh, v letadlech, ale to právě ti cestující budou platit dvojmo, protože ti si to zaplatí prostřednictvím daní a po druhé budou platit, kdykoliv nastupují do letadla, protože oni pak musí v rámci těch letenek platit vše. Čili ne stát jako celek, ne e, letecké společnosti, ne letiště, ale právě ten cestující si to musí koupit a zaplatit. A teď otázka, čím se oni liší ve srovnání s těmi, jež používají například e, auta nebo cestují vlakem tam přece Rovněž se stát o ně stará, rovněž i stát financuje prostředky ochrany, proškoluje patřičné pracovníky, které se starají o jejich bezpečí, třeba městská doprava. Tito lidé se nemusí starat o to, zda budou doplácet na nějakou ochranu nebo něco. Někdo přejíždí hranice, tam přece uh, rovněž jsme pod ochranou, například eh, pohraniční služba, eh, pasová kontrola se snaží zamezit vstupu jednotlivců, kteří by mohli přivést nebezpečnou látku, třeba po silnici, tak proč právě ti, kteří cestují letadlem, by měli být diskriminováni, by si měli doplácet jenom za to, že cestují zrovna letecky. Jednak už platí daně, a navíc by se jim přičítala kletence dodatečný příplatek za bezpečné, bezpečný let. Na druhé straně chápu argument komise, která tvrdí, že rada nemusí souhlasit s tímto řešením. Tedy já bych se spíš přikláněn k tomu scénáři, že by to mělo být eh, směs, že by právě mělo jít o smíšené financování, kde by se rozdělila ta proporce a že by stát a eh, letiště a rovněž i letecká společnost si mezi sebe rozdělili, kolik to zaplatí, i když nezapomínejme, že na konci samozřejmě to bude ten cestující, komu se sáhne do kapsy. Pan zpravodaj ve svém třetím návrhu se zmínil, abychom vůbec například se nedotýkali té otázky financování. Ale to by podle mě, kdybychom zvolili toto řešení, tak by to bylo pouze pro zatímní řešení, protože to se nám jako bumerang vrátí, pokud to nevyřešíme. Dnes musíme to řešit v nejbližší budoucnosti. Tady máme opravdový problém a já se zamýšlím nad tím, jakým způsobem si propočítáme ta procenta. Například stát, shodneme se na tom, že zaplatí část těch eh, celkových nákladů. Jak to propočteme? Ten postup, kdy se snažíme propočítat konkrétní částku za ochranu, protože pokud chceme vybírat poplatky, tak než musíme vědět, kolik ten poplatek má být. To bude tak složitý postup a navíc i ten sám proces toho propočtu bude nákladný. Takže i to znovu to prodraží ten poplatek, pokud se řeší e, směsné spoplatňování. I to se bude muset vyřešit. A pak ještě dva návrhy. Já si kladu otázku, zda v situaci, kdy letiště budou připočítávat právě ten náklad tu finanční částku a samozřejmě tam musí být i nějaký úřad, který to bude všechno kontrolovat a monitorovat, takže i ten úřad nás bude něco stát, takže tím zase bude ten poplatek vyšší. Mě by zajímalo, jak to budou ta letiště řešit, protože jednak se mohou snažit uměle držet ty poplatky na nízké úrovni a budou si vzájemně e, soutěžit mezi sebou, čili ta letiště se budou snažit mít uměle nízké poplatky, a to samozřejmě může jít na účet nižší úrovně bezpečí cestujících, ale pokud například budou někde mít monopolní postavení na některém letišti, tak si je budou uměle zvyšovat. Tak, aby si vynahradili to, že máme krizi, že například mají v rozpočtu díru a budou si chtít připočítat právě na nějakých těch poplatcích. A nyní mám otázku ještě na Evropskou komisi. Totiž Evropská komise si představuje, že budou ty náklady transparentní. A jakým způsobem se bude řešit ten propočet. A já doufám, že se o tom něco dnes dozvím. Já se samozřejmě právě jménem EPP budu eh, zabývat tím, budu rád se do toho sám vkládat, nabízím svou pomoc. Dnes to bylo poprvé, co jsem se zde dokázal podělit o své dojmy a děkuji vám za slovo. Uh, thank you. Děkuji. Někteří, co tady byli už v minulém volebním období, mají asi pocit deja vu, základ toho, co tady zaznělo, ale je to přesto zajímavé. Pan Elka Draví za SAD. Děkuji. A také díky zpravodaji za pracovní dokument. Skutečně uhodil hřebíček na hlavičku a to jsou věci, které musíme řešit. Jak řekl pan předseda, Není to nic nového. A od samého počátku nařízení 330 z roku 2001 u tohoto nařízení tedy parlament chtěl jasně dát najevo, jak budou bezpečnostní opatření financována. A tehdy jsme slyšeli slib komise, že přednese návrh velmi rychle, to se nestalo. A revize směrnice vedla k, k nařízení 300 z roku 2008 a obávám se, že ani tam jsme nedospěli k tomu, co jsme chtěli. A potom tady je tu ten nový návrh. Dvě důležité věci, které bychom měli vyřešit. Za prvé, průhlednost průsled, průhlednost pro jednotlivé subjekty, pro spotřebitele, pro celý obor. A tím mám na mysli to, že lidé by měli jasně vědět, za co platí a také to, že to, za co platí, je používáno pro zvýšení bezpečnosti. To je významný aspekt průhlednosti. Například pokud e- má existovat bezpečnostní poplatek, příjmy by z toho by neměly být e, používány na budování parkovišť. Potřebujeme průhlednost a je třeba vést příslušné konzultace a podobně. E, tedy financování, kdo to nakonec zaplatí. Parlament si vždy myslel, že je třeba rozlišovat mezi bezpečnostními opatřeními na evropské úrovni, na úrovni příslušné expertní skupiny, která má právo navrhovat opatření a další opatření v členských státech, které členské státy přijímají nad rámec dohodnutých bezpečnostních opatření. Každopádně si myslím, že potřebujeme smíšené společné financování, kdy spotřebitelé, průmysl a stát tedy dají dohromady prostředky. Může to probíhat různě v členských státech, ale základní podmínka by měla být průhlednost pro všechny a každý by měl vědět, tedy jaký podíl platí. Financování dalších opatření pro členské státy které členské státy přijmou nad rámec evropských opatření. A já předpokládám, že evropská opatření by měla být dostatečná pro zaručení bezpečnosti, ale členské státy budou mít možnost přijmout eh, další opatření a potom převezmou i větší finanční odpovědnost. Neměly by to platit společnosti a cestující. Myslím, že bychom měli vypracovat systém, který zajistí, že ti, kteří odpovídají za bezpečnost, mají také uvažovat o dopadech svých činů. Neměli by vršit jedno opatření na druhé. Viděli jsme podivuhodný nárůst eh, i nákladů. A přešli jsme od situace, kdy bezpečnost představovala 5 až 10 provozních nákladů, ale nyní je to 35 to je obrovský nárůst. A my si přejeme, aby tyto prostředky byly řádně využívány v duchu průhlednosti a proto potřebujeme přesně vědět, eh, jaký je dopad těchto opatření a kdo za to platí. Konečně, jaké bude potřeba komunitární financování. Komise uvedla jinde, že pokud je o tekutiny na palubě letadel, že se financují různé zkoušky. Nevím, tedy pokud nebude další financování z evropských zdrojů, zda bude možné financovat tyto bezpečnostní systémy. Ale pokud jako výsledek rozdělení finančního výhledu dojde k přidělení dalších prostředků, tak eh, prostě věříme, že bude možné všechno financovat. Děkuji paní Henry Plašát za ALDE. Ehm, ook ik heb net als u eh, last van het eh, welbekende... Ano, děkuji. Já mám také určité problémy s tím projektem, protože zde nastalo dost změn, takže je to dosti podivné a smutné, že zase se znovu po nějaké době tato debata z toho vede. Samozřejmě je důležité, aby cestující byli informovaní o způsobech a o mechanismu složení těch bezpečnostních poplatků. Samozřejmě je potřeba vnést tam větší transparentnost. Samozřejmě je potřeba, aby ty poplatky byly v určitém poměru k bezpečnostním opatřením a ta opatření musí být efektivní. To souvisí potom i s tématem těch kapalin. Kolegové již všechno toto zmínili. Spravodaj odvedl dobrou práci při přípravě tohoto dokumentu a také správně řekl, že je důležité, kdy musí co platit. A to je rozhodující otázka. Také je to otázka reakce Evropské komise a státní, otázka státní podpory za ALDE a i jiné frakce, domnívám se, že je potřeba vyřešit ty otázky s příspěvky státu. Je mi to celkem není tak důležité, jak to bude rozděleno, ty ty poplatky, ale je potřeba, aby v členských státech bylo to rozdělení jasné. Také ty dopady samozřejmě jsou důležité když třeba členský stát A potom by chtěl převzít tyto poplatky od eh, členského státu B, tak tam to složení nemusí být úplně stejné. Čili potřeba určitý základ pro stejné podmínky, aby všichni měli stejné podmínky pro ALDE frakci je velmi důležité, aby byl položen základ k tomu, aby bylo jasné, kdo a co bude platit. Jsem proti komunitárnímu financování. Je samozřejmě potřeba, aby ty peníze se našly na úrovni členských států a také musíme se starat i u těch státních příspěvků toho, aby ty podmínky byly stejné. Thank you very much, Chairman. Um, first of all, I'd like to thank Mr. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych, chtěla bych nejdříve poděkovat panu eh, zpravodaji, jak prodiskutoval věc se stínovým zpravodajem. Ano, pro ty z nás, kteří mají ten pocit toho deja vu a rovněž i financování, tak se vlastně vracíme k původním diskusím. Krátce. Ty se zde konaly zevrubně po 9. po 11. září. A tam ani nešlo o to, zda si členské státy sami zaplatí veškeré poplatky za ochranu. To si, pane předsedo, sám před, vzpomínáte. Co se tehdy říkalo a e, komise to podpořila, to tady nejde o státní pomoc a rovněž tento výbor toto podpořil, totiž po 11. září budou náklady na dodatečnou ochranu a bezpečnost, které se mají nějakým způsobem financovat odvětvím a spotřebitelem, jsou enormní. Samozřejmě, že na konci to zaplatí spotřebitel a odvětví. Nicméně nezávisle na tom jsme my měli v rámci toho našeho výboru pocit, že kvůli tomu, že hrozba je proti státu, totiž oni neutočí na mě, na vás, nebo na leteckou společnost. Oni pouze používají mě, vás a leteckou společnost jako nástroj, aby se útočili na stát. Proto jsme došli k závěru, že stát by to snad ne nutně musel platit, ale musí pomáhat, tak aby se to kvalitně mohlo eh, nějakým způsobem rozpočítat na leteckou společnost, na spotřebitele. Ale v tom jsme se shodli, ale zároveň jsme se shodli na tom, že je to velice obtížné, protože Evropská unie nebo Evropské společenství by to neměli platit. Tady nešlo pouze o to, zda je to něco, čím se má komise zabývat nebo ne. To už se táhne dlouhá léta, ta debata. Tam šlo o radu a o členské státy, které si, když na to dojde, nepřejí, aby měli přispívat k těm nákladům, které zde narůstají. My je k tomu nedonutíme Pan předseda si určitě na to vzpomene, podpoří mě ti, kdo u toho byli, tak to dobře vědí. Tedy proto jsme v této situaci. Což samozřejmě neznamená, že bychom neměli ten problém znovu předhodit, že bychom neměli upozornit na to, že není to řešení spravedlivé, že by si nezasloužilo pozornost a že jelikož spotřebitel i tak je tím koncovým um, tím, tím spotřebitelem, který to nakonec bude i tak platit, tak tady máme tu druhotnou diskusi, co vlastně v té složce pana Leichtfrieda je. O co tady jde? Tady samozřejmě mluvíme jednak o směrnici o leteckých poplatcích, letištních poplatcích. já jsem u toho přesně nebyla, ale to jsem tehdy měla na hlavě klobouk um, před, um, Združení eh, výrobců průmyslu, ale o co tady jde? Snažíme se svést všechno do stejného jmenovatele. Co se v těch letišních poplatcích dá zahrnout. No těžko toto, protože to jsou velice složité finanční záležitosti, které se týkají ochrany. Tady musíme postupovat velice citlivě. My jsme se po 11. září na komisi obrátili s tím, aby se tehdy obrátila na tehdejších 15 členských států s otázkou, jakým způsobem si to daný stát řeší náklady i poplatky. Zda připlácí členský stát, kdo vlastně to financuje. A nyní máme 27 členských států. 27 různých způsobů, jak se to financuje. U některých členských států se to eh, financuje prostřednictvím policejních složek, které obcházejí letiště. Eh, v jiných členských státech to platí odvětví a spotřebitel přímo. My ale nemůžeme znovu začínat od začátku, nemůžeme znovu se snažit něco sjednocovat zpětně tady se snažíme dospět k transparentnějšímu řešení, přehlednějšímu řešení. A rovněž si musíme uvědomit, že existují i rozpory s některými orgány. A jsou obrovské organizace, letecké společnosti, letiště vlastníci letišti se pravidelně scházejí a oni by se měli dohodnout na struktuře těch poplatků. Oni často docházejí k takovým poloformálním řešením a fungujícím řešením, ale zároveň víme, já tady nemluvím eh, podujatě, ale existují obrovské rozpory, protože letecká společnost říká, že nám letiště účtuje příliš mnoho a naopak. Existují tam rozpory a podle mého, mého názoru my bychom neměli tady být nějakým soudcem nebo rozhodčím. Já je mám všechny ráda, ale naší úlohou není zkoušet řešit jako nějaký smírčí soudce to, co, čím se liší. My máme přece uh, orgány pro civilní letectví v našich zeměch. Tam jsou příslušné složky, tam jsou výbory a lidé, kteří by se měli podívat zblízka na to, jak to funguje na letištích v jejich zemi. To by měl být ten správný orgán. A pokud dochází ke konfliktu mezi převozcem a letištěm, a určitě už se o tom v různých zemích diskutuje, ti by měli donutit všechny zainteresované strany, aby se setkali, aby se shodli. K tomu nepotřebujeme ani žádné nařízení. Tam už to vlastně funguje. A navíc my bychom se do toho neměli angažovat ještě jako nějaký rozhodčí. Tedy, abych to dovedla k nějakému závěru, pane předseda, já si myslím, pan Leichtfried k tomu přistupuje ze správné stránky. My jako výbor to nechceme dělat nějakou složitou záležitost, nechceme se do toho zamotat a už určitě nechceme ať už je výsledek jakýkoliv, zatížit cestujícího spotřebitele dodatečnými penězi. Já si myslím, že už platím dost, že už platím za lístek a myslím si, že se všechny tyto peníze využívají a tady musíme jim dát sice šanci k tomu, aby nás chránil, ale myslím, že ten výbor by měl dospět k celé jednoznačnému výsledku. Děkuji. Pan de Grandes Pascual, prosím. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Protože je to první výměna názoru. tak v podstatě prakticky opakujeme tu ty samé věci a e, zase docházíme ke stejně rozdílným názorům, což není některá překvapivé. Otázka je, zda je to ten důvod, který bude diktovat normu. Bezpečnost to je velice závažná otázka. Předseda nám řekl, že důležité jsou ty detaily, že tam je někdy to jádro, ten zakopaný pes. Ale zde je ta hlavní otázka, kdo to bude platit, kdo ponese náklady na bezpečnost. Já vím, že se nám bude asi těžko dosahovat nějaké dohody a domnívám se, že současné stanovisko zpravodaje i stínových zpravodajů je velmi vyrovnané když se ta zpráva bude předložena, tak je potřeba předložit pozměňovací návrhy a snažit se najít určité kompromisní vyrovnané stanovisko. Já se domnívám, že ten cíl, že to skutečně stojí za to, protože bezpečnost to není nějaká zanedbatelná otázka, to je skutečně zásadní věc. Občané, tedy samozřejmě potřebují bezpečnost ale otázka financování není vždy vyřešena. To znamená, kdo bude zručit za tuto bezpečnost? Kdo bude platit? Kdo ponese náklady spojené s bezpečností? To už je stará rozprava, která se vede již velmi dlouhou dobu. Bylo to již Eh, španělské předsednictví se bude muset zabývat eh, touto záležitostí. Tedy otázka je, zda to budou jednotlivé státní rozpočty, které budou financovat náklady spojené s těmito opatřeními. Já si myslím, že potřebujeme skutečně nějaké přesné sazby je nezbytné, abychom našli nějaký smíšený systém, nějaký mix, který by umožnil sdílet ty náklady. Ale bude obtížné vyhnout se tomu, aby v konečné fázi, v transparentním systému, to neplatil, neplatil zákazník část těch nákladů. Bude v podstatě nezbytné, aby nevyhnutelné, že to platit bude muset, nebo že se bude muset podílet. Je potřeba najít nějakou zásadu pro sdílení, pro rozdělení nákladů, která bude přijatelná pro všechny. Děkuji. Děkuji, pan Liberacký. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Děkuji velice, pane předsedo. Já bych na začátek rád předeslal, že nejbližší je mi stanovisko paní Foster, totiž, že my nemáme chránit letišní odvětví, my máme chránit občany před tím, aby někdo nevyužil letiště nebo letadlo jako nástroj pro terorismus. Tedy ochrana letiště nebo letišť je tady ekonomicky nejméně hodnotným aspektem. Jeżeli například se podíváme na hodnotu letadel, jež byla využita k útoku na World Trade Center a na celkovou škodu, tato letadla nebyla vůbec drahým nástrojem útoku. Tady jde hlavně o nás jako občany, jako lidi. Naše letiště jsou velice odlišná v současné době. Například, když se podíváme na Heathrow, na letiště v Londýně, anebo zase na malé letiště ve Štětinu. Když si je porovnáme, do jaké míry jsou schopna jednak instalovat určité zařízení a do jaké míry jej jsou schopni využít, například za hodinu, jak se jim to bude vracet ty náklady, tak oni budou povinni snad instalovat totožné zařízení, ale e, drahé to pro ně bude úplně odlišně odlišnou měrou. Dále máme státní orgány, máme pohraniční stráž, máme státy, kde máme soukromé firmy, jež si letiště musí pronajmout, jež letiště platí, aby chránilo ty, jež se tam nacházejí, tedy rovněž velice rozdílná úprava. A já si myslím, že náš pan zpravodaj opravdu odvedl fantastický kus práce tím, že to vše zkusil nějakým způsobem postihnout, popsat a že nás vyzval k diskusi. Já mu blahopřeji. Tento přístup je výborný. My se snažíme, pokud tomu správně rozumím, dosáhnout poměrně jednotných eh, předpisů v celé Evropské unii, jak to bude fungovat a rovněž jak si budou letiště schopny vzájemně mm, v té hospodářské soutěži spolupracovat a jak by to bylo, mohlo být srovnatelné v různých členských státech. Nemusíme se hádat na o tom, zda to ten občan zaplatí. Ale naše dilema zní, budeme platit eh, nepřímo, čili tím, že to zaplatíme na daních státu, anebo přímo. Zdá si ten cestující, který chce cestovat eh, letecky, to bude platit prostřednictvím své letenky. Pokud si chceme nějakým způsobem tuto situaci paralelně proanalýzovat z hlediska jiných například způsobu dopravy, tak musíme najít nějaký takový model, který je eh, smíšený, který je směsí, čili eh, to, co ufinancuje eh, každý z nás, uživatel tohoto způsobu dopravy a co bude financováno z veřejného sektoru a proč. Proč vůbec veřejný sektor? Totiž tady se jedná o bezpečí a ochranu ve velice širokém smyslu toho slova. Tady nejde pouze o jednoho konkrétního pasažéra v nějakém konkrétním letadle nebo na letišti. Ne, jde o víc. Jde o finanční spoluúčast jednak letišť, jednak leteckých společností i veřejného sektoru. Proč? Protože jsme v lepší pozici, abychom se dohodli na standardech, na nějakém společném mm, společném principu, tak, abychom se snažili dosáhnout řešení nejvýhodnějšího pro ty, jež to nakonec zaplatí, čili pro občana. Já rovněž musím souhlasit i s těmi, kteří mluví v tom smyslu. Není viditelná, a to není správné, že zde ta Evropská agentura pro civilní letectví se nějak neprojevuje to oni se musí znát ke svému dílu odpovědnosti. Proto já bych rád vybídl všechny k tomu, abychom se snažili rozumnou měrou sami ukončit naši práci a pak se tomu věnovali komplexně a nemluvili pouze o ochraně letectví, ale o ochraně nás všech a v tom konečném Eh, ohledu se snažíme hlavně zrazovat ty, jež se nás snaží rušit v tom, jak cestujeme, jež se nás snaží poškodit jednak na životě, jednak finančně, protože čím to budeme odkládat déle, tím se to bude obtížněji řešit. Děkuji, pan Bradborn, eh, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já tady navážu na paní Foster, s níž souhlasím Ona si správně vzpomíná na tu diskusi, jež se odehrávala ještě v předposledním parlamentu, kde jsme právě mluvili o návrhu na bezpečí eh, v leteckém větví. Rovněž si zároveň vzpomenete i na to, že poslední parlament už ke konci svého volebního období se snažil dosáhnout dohody o návrhu bezpečí a v tom eh, smírčím postupu. A já tam připomenu, že jedna věc, která se nám nepovedla právě v tom směrčím řízení, byla otázka financování těch výjimečných eh, bezpečnostní opatření, či ne tomu všeobecnému. Nejednalo se o všeobecné bezpečnostní opatření, které musí být na každém letišti, ale krátkodobé, střednědobé, říkejte jim, jak chcete, opatření, které je tak velice drahé a které se velice nákladně zavádí. Já si vzpomínám, že jsme se dohodli na tom, že abychom mohli směrnici odsouhlasit a schválit, je, že komise přijde s návrhem právě, jakým způsobem se to může financovat a zároveň bude brát ohled na názor parlamentu, tak jak byl vyjádřen v tom směrčím řízení a tam došlo k mezi parlamentní dohodě. A co zde mluví eh, komise, je vlastně takové schovávání hlavy do písku. Tady parlament upozornil na určité věci, na určité zásadní věci a komise vůbec se k něm k ním nevyjadřuje. Zda má pocit, že by rada i tak nesouhlasila s tím, co navrhoval parlament, anebo se snaží najít nějakou střední cestu, která vlastně neuspokojuje nikoho, ani radu, ani parlament, ale každopádně to, co zde máme, je takový myšmaš, je taková změska návrhu a já si myslím, že to vůbec nás nedostává dál. Kam bychom se tedy měli ubírat? Tady já se vrátím k tomu, co už zde zaznělo, totiž ta výjimečná bezpečnostní opatření. Pokud se podíváme po Evropě, tak eh, v dnešní době různé státy využívají různých způsobů, jak to řešit. A vlastně pokud mluvíme o jednotném trhu, tak se vlastně jedná o narušení hospodářské soutěže, protože na některých letištích doplácíte jedno euro na bezpečnost a ve Spojeném království platíte 50, 60, možná i více eur k tomu, aby se to financovalo. To je má obrovský vliv na cenu letenky, tedy už to vlastně je nefér v té soutěži mezinárodní společnosti a já půjdu ještě dál. Podívejme se mimo Evropu. Vláda Spojených států. Tam to je financováno stoprocentně státem. Všude na amerických letištích to financuje stát a právě letecké odvětví je obrovským trhem, právě transatlantickým i globálním trhem, tak znovu vidíme, že právě evropské aerolinie a co je důležitější, ti cestující, kteří létají z evropských letišť, jsou znevýhodněni z hlediska toho, kolik musí zaplatit prostřednictvím daní a prostřednictvím navíc těch poplatků letišní a e, leteckým společnostem. Tedy já bych, pane předsedo, rád viděl jiný návrh, který bere v potaz, že přiměřeně k tomu, kde se zrovna nacházíme, tak bude různá úroveň toho ohrožení na různých letištích v různých členských státech a ty středně a krátkodobé problémy, na něž naraz, případně narazí letiště, se budou řešit z veřejných financí, nikoli, že by je najednou musel ufinancovat ten cestující. Všichni bereme, že se musí obecně zvýšovat úroveň bezpečí na letištích a vůbec kdekoliv, kde lidé často cestují. Ale mluvíme-li o těch výjimečných opatřeních, kde se parlament v minulém volebním období právě vyjadřoval proto, aby byla financována z veřejných prostředků, to by mělo zůstat. Děkuji. Nyní já bych rád, protože tady už nikoho nemám na seznamu řečníků, tak bych se rád vyjádřil i já. Já bych zde ještě jednou rád upozornil na to, co už jsme měli. Právě k otázce, kdo to zaplatí. Možná si e, kolegové vzpomenou na tu debatu, kterou jsme měli, zejména to změtší řízení. Já jsem byl jediný v té delegaci, která volila proti. Hlasovala proti té dohodě, která byla navržena. Já jsem byla vlastně proti své vlastní skupině a co se tehdy říkalo, co říkal pan Bradburn, paní Fosters a pan Joy? To je pravda. Jediná věc, díky které to prošlo, ta doda, to bylo slib, že se ještě jednou podíváme na otázku financování ochrany v letectví. A já jsem byl proti tomu, protože upřímně řečeno jsem měl takové podezření, že přesně by došlo k tomu, co teď vidíme, milí kolegové podstatě my víme, že členské státy prostě nechtějí za nic platit. A to je velice zajímavá věc. Totiž, abychom si vyrovnali ty podmínky, v jakých fungujeme. Pokud nebudeme si dávat dobrý pozor, tak opravdu bude situace, kdy každý stát prostě Eh, to financovat jinak a u nás už to tak je. Eh, naše ministerstvo financí je tak mocné, že to, když si postaví hlavu, tak se u nás nebude financovat nic z veřejného eh, rozpočtu. Ale to je jenom mimochodem. Tady bych chtěl být realistou. Já nechci, abychom svého zpravodaje vyslali do jednání s komisí a s radou a pak v tom v tom momentě mm, určitém to dojde až ke eh, smíčímu řízení a pak najednou vlastně podřezali pod svým vlastním zpravodajem větev. Tedy já se ptám našeho výboru, pokud vy mě říkáte, že financování bezpečnosti je velká věc, že je to zásadní věc a tady na výboru se říká, že je to záležitost, kde by členské státy měly financovat ta výjimečná bezpečnostní opatření. A tady jsme slyšeli pana Alkadraui, 35 rozpočtu na letišti to je na ochranu. My víme, že v Spojeném království byl člověk, který se snažil narazit Land Roverem do brány v, eh, na letišti v Glasgow a tam se až objednali policie objednala eh, ty překážky, ty tam až dala další den a pak to nauštovala tomu letišti. Tedy pokud my jsme přesvědčeni, že mimořádná bezpečnostní opatření, to obohacená bezpečnost by měla být financována s účastí státu. Ano, výborně, ubírejme se touto cestou, ale pak se nepouštějme do smíčího řízení a pak se vzdáme až pak. Tedy vyjasněme si nejdříve, co si přejeme, aby pan zpravodaj pro nás udělal. To je vše, co já bych té věci tady chtěl říci. Tady ještě někdo chce si vzít slovo? Ich wollte mich nicht zu Wort melden, Herr Vorsitzender. Já jsem se, pane předsedo, vlastně nechtěl vrátit o slovo, ale poté, co jste se takto vyjádřil, si myslím, že jedna věc jasná. Rovněž i já mám ten pocit buď deja vu nebo deja entendu, že už jsem se slyšel, že my přesně víme, že žádný členský stát nechce vše platit stoprocentně žádný členský stát si nepřeje, abychom my jim diktovali, kdo co zaplatí a co je ještě horší, nikdo nechce, abychom my rozhodli, že to zaplatí členský stát. A v té situaci jsme s radou. Tedy pro mě existuje to tak, ta situace. To vypadá tak, že si sami načrtneme nějakou cestu a budeme se ji držet víceméně od začátku až do konce velice důsledně. A nebo řekneme, že téma financování úplně stavíme za rámec toho, co se bude diskutovat a snažíme se dosáhnout do kompromisu ve v ostatním. Ano, otázka je zásadní, ale chceme se zabývat tímto tématem, ano či ne. A mně se zdá, že pokud bychom chtěli být koherentní v souladu s tím, co už jsme řekli, tak to je povinné to téma. A ukázat rovněž radě, co chceme. Ale pak bychom se měli této linie držet. Tak jak už to bylo řečeno, abychom pak v diskusi najednou neobrátili já osobně jsem toho mínění, že bychom se rozhodně měli věnovat tématu financování, ale nenechat se pokořit, nenechat se eh, z té cesty eh, svrhnout a bylo zde i řečeno, že i v parlamentu, v tom výboru bychom mohli najít konsensus. Totiž, že ochrana a právě ta dodatečná ochrana a bezpečnost by měla být vždy úkolem státu. A zejména, když chceme být transparentní a ještě transparentnější, tak musíme to, že ta primární bezpečnost, to by se mohlo ponechat volně k rozhodnutí státu, zda to bude financovat spotřebitel, nebo eh, by se to mělo financovat z daňových eh, fondů, ale ta dodatečná bezpečnost na ty výjimečné eh, situace, to by každopádně si měl vzít na odpovědnost stát. A to by možná byla určitá linie, které bychom si tady všichni mohli mezi sebou shodnout. Ale mně nejde o to, abychom si už dnes shodli na způsobu financování na tom režimu. Ale já jsem se chtěl domluvit, zda náš výbor a pak celý parlament bude schopen se zabývat tím tématem toho financování. Ano či ne. A tady nemůže být žádný kompromis. Buď se tedy tím zabývat budeme, anebo vůbec ne. Tady nemůžeme jít na žádné poloviční řečení. Musíme nasměrovat našeho zpravodaje. A mně se zdá, že by v té zprávě mělo být financování. Ale máte pravdu v tom, že ať rozhodneme o čemkoliv, měla by se toho delegace parlamentu držet. A nevzdát se, jakmile narazíme na první problém s radou. Musíme skutečně podpořit našeho zpravodaj pan Kňu velmi stručně a pan Kajaký další. Prosím. Also wir haben natürlich... Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že už jsme o diskuse si všimli, že opravdu už máme takovou situaci trochu um, složitou. Ta se vyvěla postupně po Lockerby, po 11. září a po všech těchto příšerných incidentech a právě letectví, které je ohroženo více než ostatní způsoby cestování a musí být chráněno přiměřeným způsobem, tak aby bylo přiměřeně bezpečnější. Z našeho hlediska jde o to, že ten zákazník, který si objednává letenku, věděl, co je v té ceně obsaženo. Čili to musí být jasný, transparentní způsob propočtu těch nákladů. Tady to řekl i pan zpravodaj že to musíme požadovat. A zároveň jsme se k tomu vyjádřili v tom smyslu, že ty standardy ochrany a bezpečnosti musíme jasně i nadefinovat. Ty by měly platit ve všech členských státech, ve, mezi třemi členy Evropské unie, ale zároveň ještě existuje výsostný úkol z hlediska policejní ochrany, kontrolovat na letištích, odbavovat cestující řádně a v souladu s Eh, právním rámcem v členském státě. A tady právě existuje pak odlišná situace v mnohých oblastí. Totiž ty policejní úkoly jsou v mnohých státech eh, už eh, outsourcovány, už jsou to firmy. Tam se právě pak dochází k tomu, že to je úspornější, když to dělá firma. A tady možná musíme komisi tak též říct, že když chceme srovnávat standardy když chceme srovnávat podmínky pro hospodářskou soutěž, to se dá nejlépe provést, když máme i firmy, které poskytují takové služby. A pak se musí povinně vypisovat řízení veřejná soutěž eh, každé tři, čtyři roky a tak dále. Na druhé straně by měly ty firmy měly se spovídat, měly by být odpovědné vůči státním orgánům. A tyto spoplatněné služby v situaci bezpečnosti jednak eh, vůči letišti, jednak vůči eh, aeroliním by měly mít nějaké vztahy a nějakou odpovědnost, ale Přitom zase se vracíme k tomu, že musíme vědět, kolik to stojí. Máme i policejní úkoly a ty nebudou zastřené. Eh, tady nejde o to, že by stát chtěl něco zaštihlovat. Tady si musíme mít nějakou procentní sazbu, řekneme, dejme tomu 20% stát, 80% to já jenom takhle e, zatím e, říkám, jak mě to napadá, ale i to by se mělo v komisi diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Tak, pane jako máte před sebou předmět ke komentáři. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že komise velmi pečlivě naslouchala vynikající diskusi. A jako další řečníci bych chtěl si panu Lichtfriedovi, že velmi dobře zhrnul klíčové body. Řekl jste sám, pane předsedo, a další řečníci to komentovali, jak eh, východisko tohoto návrhu vypadá jako deja vu. My všichni víme, že po 11. září, a to bylo dobře vysvětleno panem Zásadou a paní Foster, Komise musela předložit návody, aby bezpečnost eh, na letištích byla zatřešena Evropskou unii. A jak bylo připraveno, to došlo k diskusi o tom, kdo odpovídá za bezpečnost leteckého provozu a kdo by měl platit tyto náklady. Vlády, ekonomické subjekty, anebo obojí. Návrh komise, který byl schválen v květnu, se snaží o krok dál. Snaží se tuto diskusi proměnit v určitou hmatatelnou politiku. Ale musím také říci, že rozhodnutí kolegia komisařů, když jednali o tomto textu, bylo zvolit pragmatické řešení. Návrh navazuje na zprávu komise, která byla vydána v únoru a která to je závěru, že nediskriminační opatření související s náklady jsou zásadní pro zajištění nenarušené konkurence mezi letišti a leteckými společnostmi. Tam, kde jsou vybírány poplatky, musíme zajistit průhlednost, musíme zajistit souvislost náklady, nediskriminaci a také konzultace, když stanovíme bezpečnostní poplatky. Co to znamená? Znamená to, že některé zásady, které nejsou nyní dodržovány, musí být v EU zajištěny. A to není nic minimalistického. Musíme zajistit, že bezpečnostní poplatky nebudou diskriminující mezi společnostmi nebo cestujícími. Musíme zajistit konzultace a musíme také zajistit průhlednost. Dostal jsem od pana zasady otázku, jak může komise zajistit průhlednost. Průhlednost může být zajištěna na třech úrovních. Za prvé na úrovni letiště. Letecké společnosti mají dostat informace od letišť o složkách, které vytvářejí bezpečnostní poplatky a letiště musí také správně stanovit požadavky pro budoucí investice. To znamená, že letecké společnosti dostanou informace a na úrovni státu, protože státy musí být také transparentní z hlediska ekonomického dopadu národních bezpečnostních opatření, která jsou přísnější než požadavky z hlediska EU. Požádali jsme členské státy, aby vyhodnotili dopad přísnějších opatření, které jdou nad rámec požadavků v nové legislativě EU. A jak velmi správně řekla paní Foster, rovněž požadujeme od národních orgánů, aby jmenovali nebo vytvořili nezávislý úřad, který bude dohlížet na naplnění směrnice a který rozhodne, pokud vzniknou spory o bezpečnostní poplatky. Řekl jsem, že náš přístup je pragmatický. Politická volba byla taková, nedokážeme harmonizovat vybírání bezpečnostních poplatků v Evropě. Je to nemožné. Když se podíváte na hodnocení dopadu, tak vidíte situaci ve 27 členských státech. Situace se může lišit i v jiných částech světa, ale nebylo by realistické. A neuspěli bychom. Máme zkušenost směrnice o letišních poplacích. Komise dvakrát neuspěla. Začali jsme prvním krokem, uložili jsme určité zásady, ale nezanedbáváme náklady zavádíme zásadu, tedy návaznosti na náklady. Bezpečnostní poplatky budou výlučně používány pro řešení nákladů souvisejících s bezpečností. Náklady na financování a zařízení. Tady je tu skutečně souvislost náklady, která nám umožňuje se touto věcí takto zabývat. Samozřejmě je právem parlamentu v rámci dohadovacího řízení říci, že chceme více anebo méně. Komise sympatizuje s některými náměty. Významný návrh zazněl, pokud by členské státy chtěly další bezpečnostní opatření, že by to mělo být financováno z bezpečnostních poplatků. Další ambicioznější návrhy zazněly. Je možné získat harmonizovaný systém, smíšený systém. Myslím, že by to bylo velmi obtížné, ale to je téma dohadovacího řízení. Také paní Hanis Planča se ptala na státní pomoc a rovné podmínky. To je velmi důležité. Domníváme se, že je třeba zajistit rovné podmínky v Evropě. Musíme jít proti narušování hospodářské soutěže. A při aplikaci těchto zásad bude možné, abychom docílili významného zlepšení situace, protože potřebujeme více průhlednosti, musíme vědět, na co jsou určeny prostředky, musíme vést více konzultací se leteckými společnostmi. A směrnice je správným krokem tímto směrem. Podobně jako zřízení úřadu národního regulátora. Ale jak řekl správně pan de Grandes, rozpoutala se diskuse, která jde nad rámec této směrnice. Takže, pane Simpsone, jsem přesvědčen, že nakonec komise bude připravena pokračovat v diskusi a i když by si parlament v rámci dohadovacího řízení přál širší diskusi, je to právo parlamentu, a vy si to řekl velmi správně. Můžeme vést diskusi a můžeme se snažit o, o harmonizaci letišních poplatků. My jsme se snažili u těch letišních poplatků o harmonizaci, ale nepodařilo se to. Došlo k významným zlepšením v textu a bylo by to poprvé, kdy bychom měli nástroj řešící bezpečnostní poplatky. Máme tu obecné zásady, které jsou velmi důležité. Nediskriminace, průhlednost, konzultace, souvislost náklady. A myslím, že by bylo nesprávné podceňovat hodnotu tohoto prvního kroku, který může vést následně k dalšímu pokroku v oblasti, která je nesmírně důležitá. Myslím, že je skutečně klíčové, aby parlament vyjádřil svůj názor. Diskuse v radě jsou pokročilé za švédského předsednictví a pracujeme usilovně, abychom nalezli v dohadovacím v rozhodovat, bez rozhodování nalezli řešení, ale myslím, že to stejně skončí v dohadovacím řízení. Děkuji. Děkuji, pane Kak. To byl freudovský lapsus. Paní Plašard, chcete něco dodat? Jenom jedna věta. Děkuji za tu odpověď a musím říct si, když jste řekl, můžeme mluvit o tom, kdo co zaplatí, ale také jste řekl, že to nemůžeme harmonizovat. Tak jste nám v minule, jste nás skutečně oklamali. A ten návrh byl předložen a nyní mi říkáte opak, že to možné není, tak já vyjadřuji svou nespokojenost s vaším prohlášením. Já jsem stejně hlasoval proti, říká pan předseda. Pane Leichfriede, chcete zareagovat a můžete nám také nastínit svůj harmonogram? Byl bychom, byl bychom vám vděční. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A vážené kolegyně a kolegové, mnohokrát vám děkuji za tuto velmi informativní diskusi, která si myslím, nám velmi pomohla, nám všem, kteří pracujeme na tomto návrhu, abychom našli eh, určitý směr a abychom věděli, jakým směrem se vydat. Myslím si, že ty záležitosti jsou relativně jasné. V podstatě jsme se všichni shodli na, to, na tom, že bychom měli dbát na hospodářskou soutěž na nejen v rámci Evropské unie, ale i nad rám, mimo Evropskou unii tak, aby vlastně všichni měli stejné šance jak v Evropě, tak mimo. Další věc je, že chceme všichni transparentní systém, systém, který ale bez mm, nových takový systém, který vlastně spotřebitelům, leteckým společnostem a všem dalším zúčastněným stranám umožňuje informovat je o tom, co dělají ty ostatní a uspokojovat jejich žádosti. Otázka je, zda se můžeme poučit a převzít to, co dobře funguje. To jsou věci, které jsou všechny relativně jasné a mám takový pocit, že tento výbor také chce debatovat o otázce nákladu a debatovat, které náklady budou hrazeny, za jakých okolností. To jsou věci, které podle mého názoru jsou takovými hlavními body této zprávy, těmi nejdůležitějšími a my se musíme snažit co nejlépe a co nejrychleji jít tímto směrem. Co nejrychleji, to znamená, že v prosinci budeme ve výboru moci o tomto hlasovat, nebo ne? Nebudeme? King. ne, to by bylo příliš těsné. Já si myslím, že byste měl zprávu snad předložit v lednu a uvidíme, jak se to vyvine když budeme už mít lhoutu pro pozměňovací návrhy a zase k výboru. Takže kdybyste tu zprávu měl mít do ledna hotovou, tak já si s váma e, potřásnu rukou a pogratuluji vám, jak jste dobrý. Ano, je výborné, když má někdo nad tím takový dohled. Já rozhodně tady nechci mít nějaké si dělat lokty. Ale je zde ta zásadní otázka, na kterou, kterou bych chtěl nakonec položit. Já jsem samozřejmě připraven o těch věc, v těch věcech, na kterých se dohodneme dále jednat, to musím jako zpravodaj, ale pokud se rozhodneme, že to uděláme, tak bych eh, byl rád, abychom se na tom sjednotili a postupovali jednotně, jinak by to nebylo možné. Děkuji. Eh, Děkuji, Jorgu. Takže bylo by skvělé, kdybychom měli návrh zprávy prosinci nebo v lednu. Ale toto byla užitečná rozprava, i když někdy trošku repetitivní. Další bod, výměna názorů s komisí o zákazu tekutin v letadlech, opět pan Kajaka a pro pana kajaku chci říci, že jsme na koordinátorech tedy odsouhlasili společný postup. O tom určitě, určitě víte, pane Kajako, byl jste na jednání koordinátorů a výbor to dnes potvrdil dopoledne na základě zprávy koordinátorů. Měl jsem za to, že je důležité, aby celý výbor měl možnost naslouchat tomu, co chce komise sdělit, pokud jde o zákazu tekutin a nejen koordinátoři. Tedy tato výměna názorů je zejména příležitostí dát možnost poslancům, aby se informovali a aby předložili své náměty vzhledem k tomu, že jsme schválili určité stanovisko. Také jsme vyzvali člen, příslušníky výboru LIBE, aby se zúčastnili a předložili své názory. Avšak výměna názorů nebude mít eh, konkrétní dopad, protože jsme již rozhodli. Avšak, eh, jak už jsem řekl, dá to poslancům možnost se vyjádřit k této významné otázce. A komise a rada budou v pozoru, pokud jde o tuto otázku. Je to záležitost komitologie, je třeba vyčkat na názor expertů a komise předloží svůj návrh v rámci komitologie a potom tedy zazní ano či ne. Nemůžeme nic upravovat, bude to ano nebo ne. A proto jsem se domníval, že je důležité, že jsme dnes schválili to rozhodnutí a také je důležité, aby si poslanci vyslechli zprávu komise. Takže pane Kajako. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá možnost eh, vést rozpravu s výborem o této velmi důležité a citlivé záležitosti a chci vás informovat o současné situaci, pokud je o tekutiny. Chci stručně připomenout hlavní prvky, když dovolíte, po událostech eh, v srpnu 2006 zákaz tekutin byl zaveden v Evropské unii. Po teroristických pokusech na letišti Heathrow. Získali jsme informace od bezpečnostních orgánů, že hrozí vážná hrozba, pokud je o tekutiny, a byl zaveden zákaz jako opatření, které bude v platnosti, dokud eh, technické prostředky neumožní zrušit tento zákaz. V nařízení z roku 2009 bylo však uvedeno, že zákaz tekutin vyprší 29.4.2010. V naději, že do té doby bude technologie existovat, musím informovat výbor, že bohužel vývoj technologií byl pomalejší, než jsme očekávali a dnes, sedm měsíců před vypršením lhuty, omezený rozsah nových technologií pro screening je k dispozici a je velmi obtížné, aby letiště byla vybavena do konce roku 2010, protože nákup zatím nebyl zahájen. Je třeba čelit této situaci, jak řekl pan předseda, mělo by to být řešeno v rámci komitologie, proto pan Tajany chtěl informovat parlament a napsal 1. října předsedovi výboru pro dopravu a předsedovi výboru LIBE a informoval je o současné situaci. Pokud tedy pravidlo vyprší a nebude existovat alternativní kontrolní metoda, můžeme čelit nesmírně obtížné situaci, protože informace, které dostala komise od spravodajských služeb, od bezpečnostních orgánů, je, že ta hrozba přetrvává. Žádný region ve světě není připraven tedy zrušit zákaz dubnu 2010. Na druhé straně komise přesvědčila, že by bylo nesprávné bez omezení prodloužit toto, tento zákaz. Pokud eh, prodloužíme bez konečného termínu tento zákaz, hrozí, že ta situace bude trvalou a byl by to nejhorší způsob, jak to, to řešit, protože to nedonutí průmysl urychlit nasazení nových prostředků a je třeba se posunout od zákazu tekutin k situaci, kdy povolíme tekutiny, ale projdou screeningem. Není možné, aby všechna letiště v Evropské unii k určitému datu urychleně nakoupila veškerá zařízení. Máme tady několika fázový postup, tedy třífázový postup. První krok od roku se dále tekutiny, aerosoly a gely nakopené v třetí zemi nebo, nebo dopravené leteckou společností třetí země budou povoleny za určitých podmínek. Pokud existuje důkaz, že to bylo nakoupeno v obchodu duty free pokud budou tedy v uzavřených taškách, tak nebudou zabavena. Za druhé, druhý krok, 29. dubna 2012 všechna letiště, která, kterými projde aspoň 10 tisíc cestujících ročně, budou mít kapacity pro screening tekutin, aerosolu a gelu v souladu s tímto nařízením. Za třetí, do 29.4.2014 všechna letiště musí mít kapacity na screening tekutin podle těchto požadavků. Je jasné, proč je tu tento třetí termín. Mohou existovat letiště, která nebudou připravena a my si myslíme, že by měli získat další čas. Samozřejmě všechny tyto termíny budou konečné. Letiště mohou tedy k tomu přistoupit dříve, pokud si tak přejí. Ale je velmi důležité, jak řekl pan předseda, poznamenat, že to je návrh, který projedná komise s výborem pro leteckou bezpečnost 18. 11. a zatím není dohodnuto nebo schváleno nic. Ale před jednáním výboru jsme považovali za důležité získat názory Evropského parlamentu. Myslíme si, že komise bude požádána ve výboru politickou bezpečnost, jaké je stanovisko parlamentu a proto jsme velmi rádi, že můžeme vést tuto diskusi s Evropským parlamentem. Po rozhodnutí výboru pro leteckou bezpečnost poběží tedy příslušný postup a parlament se bude moci k tomu vyjádřit. Takže my plně dodržujeme příslušné postupy, ale snažíme se v této výměně názorů získat stanovisko Evropského parlamentu. Chci vám sdělit, že to bude obtížná diskuse ve výboru pro leteckou bezpečnost. Obdrželi jsme tam již připomínky, že tento harmonogram je příliš ambiciózní. Někteří by upřednostnili otevřené prodloužení, někteří chtějí k dál, k dalším termínům. Proč to ne, zase neudělat eh, k jednomu termínu? Je tu také mezinárodní rozměr. Komise je připravena zavést eh, ustanovení o vyhodnocení procesu a na mezinárodní úrovni jsme připraveni samozřejmě vzít tyto zkušenosti také v úvahu, ale je nesmírně důležité, abychom měli opatření, která budou existovat, až tedy pravidlo vyprší. Bude existovat přechodný systém a je třeba, abychom tedy byli připraveni. Za prvé, protože by nastal, za prvé by nastal bezpečnostní problém, za druhé bychom neměli ve společném trhu jednotná pravidla, jednotný trh by byl narušen. Můžeme zapomenout na bezpečnost vůči třetím zemím. Každá země by prostě zavedla jiná opatření a to by neznamenalo, že by se pravidlo úplně, že by úplně zmizelo a budeme mít 27 různých pravidel. A pro cestující to bude znamenat další komplikace. Potřebujeme tedy vaše poznámky, vaše připomínky a jsme připraveni odpovědět na vaše otázky. A také bych vás chtěl informovat, že značný pokrok je patrný ze strany výrobců. Čtyři typy technologií existují. Technologie typu D zatím nejsou ještě provozu schopné, ale slibují nám výsledky v jiných technologiích, které nám umožní jít ku předu. Nicméně to bude velmi obtížné. A není naším cílem mít tedy pravidlo, které by se opíralo o technologii. Náš návrh musí být neutrální. Musí však zajistit bezpečnostní normy. Nemůžeme na sebe vzít žádné ohrožení, riziko. A to je úkol pro odborníky. Musíme být také konzistentní s mezinárodním vývojem. Úzce jednáme s našimi partnery, zejména se Spojenými státy ale také s Austrálií, Kanadou a dalšími zeměmi, které, jsou, které také zvažují vývoj tohoto pravidla. A nakonec potřebujeme i dobu na přípravu. A právě proto šest měsíců před vypršením pravidla přicházíme, abychom zjistili vaše názory a jak už jsem řekl, podle procesu komitologie parlament bude mít možnost sdělit svůj názor. Není to záležitost spadající do spolurozhodování, ale můžeme tedy díky tomuto postupu takto pracovat a jsem připraven opět na naše otázky a zejména jsem připraven naslouchat stanovisku parlamentu, které bude velmi důležité v diskusi 18.11. s členskými státy. Děkuji vám mnohokrát. No. Děkuji, pane Kajka a já doufám, že nyní budou mít eh, kolegové. Správný text návrhu koordinátorů, na němž jste se dnes dopoledne shodli, abyste jej mohli využít jako výchozí zdroj. Jen jsem chtěl upozornit na to, že ten text sám nemá být předmětem změn, protože nad, na, na něm ten text jste už odsouhlasili, ale můžete k němu přidat nějaké názory anebo náměty, čím by se měla komise zabývat. Já tady mám velice dlouhý seznam řečníků, tady budu velice přísný. Bude to pouhé, budou to pouhé dvě minuty na řečníka a mám ještě tady eh, požádavek i od pana Krkova z výboru pro občanské svobody, který musí odejít. Já ano, samozřejmě chci se projevit jako dopravní výbor, který je velice laskav. Nevím, zda vždy se dočkáme téhož od ostatních výborů, i když nechci samozřejmě kritizovat výbor Libe, ale máte dvě minuty, pane Karkové, a začínáte teď. Pane předsedo, děkuji. Já, jak víte, vám vždy vycházím přijít, tedy cokoliv si přejete, já vám kdykoliv vyhovím. Já jsem tady z výboru Libe a mám pár obav a chci je zde předestřít. Samozřejmě nám se jedná hlavně o záležitost práv na majetek u cestujících a jejich fyzické integrity práva cestujících vždy musí být brána v úvahu. E, s čím tady máme co dělat v té situaci? Za prvé se mi zdá, že máme obrovský počet lidí, které tady se skupujeme do obrovských skupin pouze, protože nám chybí jednak zpráva a jednak technologie. Například cestující, kteří projíždějí transferem, přestupují, jsou v kategorii se stejnými cestujícími, e, kteří úplně cestují jinak a to je úplně směšné. A za druhé, technologie se přece vyvíjí rychleji, vyvíjí rychleji než myslíme řešíme. A já si myslím, že koordinátoři to tady možná neberou v úvahu. Pokud bychom byli trochu vynálezavější, tak by se mělo dát hned uh, přeskočit a využít nového vybavení, než abychom neustále aktualizovali a zlepšovali to, co máme. To může být i dražší, tak abychom cestujícím poskytli ten nejlepší výsledek. My bychom rádi, aby se se vším eh, jednalo eh, rychleji, účinněji, to chci říci. Musí se postupovat tak, aby byla minimalizováno nepohodlí, maximalizována harmonizace, aby cestující věděl, na čem je, když cestuje kritizuje a rovněž trochu zdravého rozumu by eh, přišlo vhod. Víme, že hodně letišť nepoužívá právě zdravého rozumu, eh, aplikuje ty metody mm, ledabilé, mm, nekup, nenakupuje novou technologii a ta se přece stává stále dostupnější. Děkuji, pane předsedo, díky. Máme tady koordinátory Rovněž i koordinátoři budou mít pouze dvě minutky, protože ti už měli šanci dříve. Tedy my musíme vyslechnout i ostatní. Takže tady dvě minutky, Matis. Děkuji, pane předsedo. Pro nás k tomuto tématu jsou důležité dvě záležitosti. Za prvé eh, bezpečí, za druhé zjednodušení života cestujícího, to hm, nazval bych to vlastně šikana na letištích by měla být odbourána a technologie tady nečekáme na Godota. To doufám, že ne. Chceme jasné lhůty a doufáme, aby vše se změnilo rychleji, to, než jak to nastínila komise. Tedy pro nás je důležité u tohoto návrhu to, že by za prvé měl být kratší lhůty. Eh, 2012, 2013, to by pro nás bylo přijatelnější než ten rok 2014. Nerozlišovat mezi letišti. Za třetí, důležitá věc, to je e, ta nasazování nejlepší možné technologie. To bychom mohli i v textu trošičku změnit, protože tím ukončíme, usekneme ty diskuse, zda někdo lobuje za nějakou technologii, zda je model D za pět let, někdo říká, za dva roky už bude k dispozici. Ne, e, vezměme to, co je k dispozici teď a to nejlepší. A za druhé, apel na komisi, my máme společný zájem komise a parlament. To je v našem zájmu, abychom mluvili jedním hlasem, jinak nám to někdo bude v parlamentu vetovat a po dubnu roku 2010 máme 27 různých kontrolních systémů v 27 státech, co bude pro toho cestujícího, což bude pro cestujícího ještě horší než nyní. Ano, postupujeme v dalším přísném režimu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, já vlastně ne. nejsem tak zapálený pro ten zákaz tekutin, ale mm, dobře, dnes s novým postupem komitologie se to musí jednat, ale samozřejmě bychom neměli uh, Eh, umožnit, aby v roce 2010 tento zákaz jen tak vypršel. Myslím si, že bychom měli eh, přijmout určité rozumné přechodné lhuty a podporuji ten návrh doben podobno 2010, pokud se týká těch přechodných období, těch těch, kteří vstupují již na území Evropské unie z bezcelního prostoru, to se týká samozřejmě dálkových letů mezi Singapurem a Chorvatskem například, to by byl první krok. A potom bychom měli stanovit určité lhůty, tak aby se mohly letiště odpovídajícím způsobem připravit a zorganizovat a potom také, aby člensk- tlačit na členské státy, aby co možno nejrychleji mobilizovali tyto investice a aby si co nejdříve pasažéři mohli zase brát tekutiny sebou, ale s pomocí těch skenerů, těch příslušných přístrojů by to bylo možné. To by už byl velký pokrok, tak aby každý bez nějaké šikany se mohl vzít sebou lahev vody. Protože co znamená, že existují skenery, které mohou eh, skenovat vše, ale to ještě bude trvat eh, určitou dobu. Je to něco, co je naplánováno ve Spojených státech. Samozřejmě budou dosahovat pozitivních výsledků, čili já podporuji návrh přece, který byl předložen. Děkuji. Výborně, paní Majs za Aldi. Ano, děkuji. Zdá se, že jsme všichni zajedno. Za prvé chceme více bezpečnosti v leteckém prostředu a za druhé víme, že současná úprava není bezpečná, nezajišťuje. Tedy pokud přestane platit, tak to není v našem zájmu, ale zároveň musíme mít nové praktické řešení, které bude i pro cestující praktické, které bude zavádět dodatečné úpravy, které by nebylo jiné v každém členském státě. Já vlastně našim technologiím věřím. Já věřím technologickému vývoji. Já si dokážu opravdu představit, že ten typ D už bude k dispozici dříve než za pět nebo za sedm let. A měli bychom mít tu možnost té stoprocentní bezpečnosti. Nemá cenu tady stavět nějaké dlouhé, pomalé stroje, a které navíc eh, fungují často eh, chybně. Proto si myslím, že ten typ C, eh, nevím, zda má cenu upgradeovat. Tedy tady konkrétní návrh komise není špatný, je dobré, že cestující v tranzitu už budou mít lehčí život, protože opravdu, když si někdo přestupuje ve Frankfurtu, tak najednou tam máme obrovské skladiště těch, toho alkoholu a lidé od, odlétají na štvaní. To si rozhodně nikdo nepřeje. A samozřejmě by všichni měli vědět, co to v praxi znamená, jak ty podmínky vypadají pro ně. A druhý bod jako tady máte. Dokážu si představit, jak říkám, že do konce do roku 2013 už by měl být typ D k dispozici, ale důležité je, aby byl zaváděn ve všech letištích, protože tady opravdu nejde o konkrétní letiště, tady jde o to, aby se dokázalo eh, zkoumat komplexně a monitorovat. A ještě třetí věc, to tady sice není, ale bavili jsme se už o tom, samozřejmě jde i o náklady a říkali jsme, ano, stroj stojí 300 tisíc eur přibližně a teď otázka, měl by to financovat stát nebo letiště, eh, i když je otázka otevřena, tak by nás to nemělo odvádět od toho, abychom tu úpravu zaváděli. Thank you. <clears throat> Mrs. Foster, ECR. Excuse me. Ano, děkuji, paní Foster. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Asi vám to tady trošku naruším. My všichni nesnášíme všechny potíže, které máme s průchodem bezpečnostní kontrolou a kontrolou, zda máme 10, 100 ml tekutiny a podobně. A teď vystřídám role. A musím říci, že byla velmi zajímavá návštěva na ministerstvu obrany ve Starém království v některých laboratořích a tam jsme viděli pokusy s tekutými výbušninami. A nechci tady někoho strašit, ale to vše má reálný základ. A a vůbec tady nespochybňuji bezpečnostní opatření, ale mm, nerozumím úplně tomu, jak se posuneme dopředu tak rychle a nevím, jak je možné dojít k bodu C, když víme, že existuje kategorie D. Pokud máme nakupovat zařízení typu C, a všichni se budou řadit do fronty, aby nakoupili toto zařízení a nejs, nejsem si jistá, že, že, že to ušetří fronty pro cestující. První krok do roku 2000 to by bylo skvělé, by se to povedlo, ale logistika struktury letiš, pokud se podíváte na bezpečnost na jednotlivých gatech, tak myslím, že bude velmi těžké to oddělit od sebe a myslím, že to řešení nebude schudné, nebude ani bezpečné a myslím, že nakonec eh, vytvoříme větší komplikace pro ty, pro které se snažíme pracovat, to je pro cestující. Děkuji. Děkuji, pan Krémer, za zelené, ale Pan předseda se omlouvá za změnu pořadí. To vůbec nevadí. To nevadí. My jsme se celou dobu vyjadřovali proti tomu a ptali jsme, a požadovali jsme, co vlastně to nabízí, jakou bezpečnost to nabízí. A nikdo nám nemohl říci, jaké, jaké důsledky tady tyto kontroly mají, když si můžeme v duty free shopech kupovat tekutiny, když se dosáhne určitá, určité množství a potom v pět nebo šest cestujících to množství se spojí, to stále legální. Nikdo nám nemůže říct, proč to je tak nebo proč to děláme takovým způsobem. Teď se říká, dobře, nemůžeme to v současné době změnit a nyní jsou zde uvedena, uvedeny nové údaje v naději, že průmysl mezi tím vyvine nějaké přístroje, které všechno budou moci kontrolovat, ale my to stále nevíme a nikdo v podstatě neví, zda nebude docházet k nějakým chybám, zda to, bude to možná trvat déle, přinese to větší byrokracii, a nebudeme vědět, zda v příslušné době budou ty přístroje k dispozici, kdo je bude financovat. Hovořili jste zde o 300 tisících eurech, čili kdo to bude mít platit stát, cestující a tak dále. Nějak se nemůžeme posunout dále u tohoto bodu, protože já si myslím, že už ten první krok byl špatný že to byl a je to teď problém, že nemůžeme pokročit dále. Uh, protože ty údaje, které jsou k dispozici, nevíme, zda jsou dostatečně spolehlivé. Děkuji. Call. Děkuji, Michael. Paní Waltman Call, já se omlouvám, takže pouze dvě minutky. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se mohu připojit k panu Kamerovi, který v současné době teď říkal, že v minulosti jsme se již intenzivně zabývali tímto tématem. Uh, ale aniž bychom získali nějaké důkazy, za skutečně to sloužilo. Před dvěma roky se stanovil ten termín 2010 a na tomto základě já nejsem přesvědčena o to, že bychom měli skutečně dosáhnout, splnit ten rok 2014 a čekat na tu futuristickou technologii D, protože potom by se to všechno mohlo jaksi posunout na nikdy, na neurčito. Proto bych podpořila tu navrhovanou línii fázovitého řešení, to znamená první krok v roce 2012, vstup platnost roku 2014. Je pravda, že je potřeba použít tu co možno nejlepší technologii, ale také je potřeba počítat s určitým vývojem. A co se týká toho prvního bodu, tak zde se hovořilo o těch transitních cestujících, kteří smějí nebo nesmějí přepravovat. A to je skutečně také logistický problém, protože na některých letištích by to působilo problém a museli by být kreativní pro to, aby se to dalo logisticky vyřešit proto jsou také určité rušivé elementy spočívající v tom, že pase cestující a zde musíme skutečně zajistit jednotné provádění, tak aby to všude na všech letištích platilo stejně. Děkuji. Děkuji, pane Panio. Jenom pár slovy, protože většina již byla řečena, pane předsedo. Já se domnívám, že tato diskuse je taková trošičku hodná, že vlastně ukazuje vývoj v komisi za poslední léta, protože teď nám říká několik měsíců před vypršením, že nebyla schopna podstimulovat stimulovat výrobce, aby vlastně vyvíjenul patřičnou technologii. A teď když tedy hovoříte o té schůzce s koordinátory, tak se navrhuje, abychom postupovali rychleji než to, co je navrhuje Evropská komise. A za druhé, nejde o nějakou laxnost, co se týká bezpečnosti, ale jde o to, že bychom se měli sladit s tou vůlí, kterou všichni máme, abychom se vyhýbali těm situacím, které známe na všech, ze všech letišť kde vlastně dochází k určitým dysfunkcím, k určitým a možná, že toto bych chtěl právě zdůraznit na základě eh, návrhu výboru pro eh, přepravu, abychom se vyhnuli těmto dysfunkcím, tak by bylo dobré, kdybychom měli jedno datum uvedení v platnost a abychom takto ze strany komise měli větší transparentnost, aby nám to všechno vyložila jasněji, zejména aby ta zpráva byla podpořena skutečným stavem u výrobců. Děkuji. Thank you, Ms. Děkuji. Um, um, um, Děkuji, Briane. Já rovněž jako koordinátorka Libe tady řeknu, že není samým tajemstvím, že v tom eh, předchozím mandátu jsme byli proti té současné úpravě. Je nedůsledná, není účinná, v důsledku toho a nemá, nedává smysl. Byli jsme pro zrušení těch opatření a měly by být nahrazeny alternativními kontrolními mechanismy. A překvapuje mě, že tady eh, tato konečná lhůta eh, dubnová příštího roku nemůže být splněna, i když samozřejmě musíme tak jak komise řekla, se s tím nějak vypořádat, nezmizí to samo od sebe, stejně jako vy. A koordinátoři bych řekla, že ten fázový přístup není e, žádaný, protože zavede ještě více zmatku. Souhlasím, že transfer by měl být na všech letištích e, na stejném principu, ke stejnému datu vyřešený, jinak to zavádí zmatek. A pak máme e, to, co zaznělo u koordinátorů, když chceme eh, zlepšit postavení cestujících ve transferu, je samozřejmě kouzelné, ale je to reálné. Eh, letiště, aerolinie, jak už řekla Jackie Foster, když mají takzvanou eh, bezpečnost u, té, u toho gateu, pro ně to bude noční můra a oni schválně už, už předvídají, že to pro ně bude vlastně neproveditelné, proto to musíme ještě zvážit. Technologie tady eh, technologie B není vůbec, eh, by neměla být brána v potaz. C, ano, může se o ní vážně uvažovat. D by byla ideální, ale ještě je otázka, zda bude k dispozici za rok a půl. Někdo říká, že ano, otázka je, můžeme na ní spolehlivě počkat. Zda je dobré trochu upgradeovat tu technologii C, eh, pokud je dost dobrá pro Spojené státy, proč by neměla být dobrá, dost dobrá pro Evropu stejně jak už bylo řečeno, že by se eh, ve Spojených státech mělo už v roce 2011 už mělo zavést eh, ten způsob screeningu, na co my tedy čekáme. Je jedno, zda se rozhodneme pro B a C, tady jde už o operační testy, které by už měla Evropská komise na letištích provádět. I při velkém náporu cestujících, pokud to budeme sledovat, tak si myslím, že bychom měli cílit na rok 2012. Každopádně děkuji. Děkuji. Ano, teď se už můžete znovu zhluboka nadechnout. Paní Durand za zelené. Ano, děkuji, pane předsedo. Trošku budu pokračovat v tom, co říkal můj kolega Kramer. Já se domnívám, že když musíme hodnotit systém předtím, abychom zavedli nějaký jiný, tak je to možná okamžik, abychom si znovu položili určité otázky. Pan Kalataj, ví stejně jako já, že v, roce 2001, když jsme stanovili pravidla pro ostré a špičaté o předměty na základě a ten atátu 11. září. A potom to rozhodnutí o tekutinách, to pravděpodobně mělo nastat po závažných událostech několik, ale až několik let. Ale nemáme žádné jasné důkazy, že skutečně máme zajištěnu ochranu pro všechno cestující a pro letec, tkví jako takové a myslím si, že bychom si měli klást otázky. Takže otázka na komisi, jestli má tedy schopnost, jestli je schopna přinutit průmysl, aby se transformoval. Myslím si, že komise si také může položit otázku o té volbě, jestli to není, jestli není vhodný okamžik na základě těch litrů šamponu a jiných produktů, které se skladují na letištích, na základě těch nákladů, které to představuje jako zmeškaná letadla, v náklady na pracovníky a tak dále. A pokud budeme pokračovat, si vybereme systém C, D, E nebo G nebo další, tak ten čas se ještě prodlouží těmi kontrolami některých kapalin. Takže myslím si, že teď nebo nikdy bychom si měli položit otázku o rovnováze mezi bezpečností na jednou straně a náklady na druhé straně, která představují tato opatření, která možná ještě zkomplikují kontrolu cestujících a příručních zavazadel, protože tekutiny jsou určitě v těch kufrech v zavazadlovém prostoru, protože když nemohou být v příručních zavazadlech, tak jsou v zavazadlech v příručním prostoru, takže myslím si, že teď nebo nikdy bychom měli skutečně zhodnotit ty náklady, bezpečnost a jaké přínosy to bude mít, než se rozhodneme o nějakém konkrétním harmonogramu. Děkuji. Děkuji. Mr. Van Dalen. Děkuji, pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co rozhodli koordinátoři. Za prvé, cestující v tranzitu. Tady je mně teď jasné, že jsou tři velká letiště, která s tím budou mít problémy, totiž Vídeň, Berlín a Amsterdam. Tam se skenuje až u gateu, než eh, cestující dojde ke své bráně, tak eh, se na letišti pohybuje volně v tom tranzitním prostoru. A tam se budou pak tvořit ty fronty. Tady, tady se dá rozhodnout sice rychle, ale musíme si uvědomit, jaké to bude mít dopady. Za druhé, zda je typ C k dispozici. Já z toho, co vím, tak eh, jsem slyšel, že D bude dostupné asi za dva roky, tedy zatím bychom měli mít při nejmenším typce. Za třetí, německá otázka. Má smysl ta debata? Můžeme se sice mezi sebou bavit, ale pokud se vše bude vyvíjet tak, jak se to říká, tak z toho vlastně nebude nic. Zatím jsme bezplodní, jak se o tom bavíme. Já se rád na ten text podívá, ale udělá s tím někdo něco? Pane Vandale, nemůžete si jednu minutu s něčím souhlasit v jedné schůzce a na druhém zasedání s tím tež nesouhlasit, to už je u vás, na vás. Vy jste měli schůzku koordinátoru, nějaký text byl odsouhlasen, to je váš konkrétní problém. Já, ano, pane předsedo, when the chairman allows you to come in. Would you like to come in? k tomu něco říci? Sirwana? Sirwana? Ich stelle mir in der Wortmeldung eigentlich jetzt... Já vlastně už, když to vidím, tu diskusi, tak to vidím, co už máme za sebou je tolik lidí, kteří v podstatě téměř bydlí na letištích, pořád cestují, musí se tomu nějakým způsobem podrobovat. Takže tady je to velice prioritní záležitost. Všichni máme zájem, co se s tím bude dít. A já mám takovou obavu, že tady, když se snažíme to nějakým způsobem odsouhlasit a zároveň to zveřejnit, že každý řekne, pane bože, teď to bude eh, ještě tři roky, ještě čtyři roky, takže ta problematika se bude pořád protahovat a já si myslím, že by tady bylo důležité, kdybychom si eh, načetli nějaké komunikační kanály, ty zprovoznili a všechny zainteresované strany, cestující, letiště, eh, aerolinie, abychom je připravili na to, že bude nová úprava, že bude závazná, že bude reálně proveditelná, že bude zavedena a to by se mohlo provázat už z pokyny k současnosti současné situaci eh, s takovým rámcem toho, aby letiště vědělo, na čem je. Ano, je pravda, že každé letiště v současné době si to provádí jinak, každá země si to provádí jinak, ale možná bychom v té souvislosti mohli změnit nebo zlepšit takovou věc, že by se to trošku sjednotilo nebo koordinovalo. A pak si eh, říkám, že zákaz tekutin nastal v roce 2006, teď jsme na konci roku 2009 a přece mezi tím už přece muselo být někomu jasné, že budeme potřebovat nové přístroje. Proč to trvalo tak dlouho? Proč nemáme k dnešnímu dni alespoň třeba pilotní nějaké pracoviště nebo úpravu, která by už byla návrhová, jak by to mělo vypadat. Třeba té technice můžeme už něco říci, dát jim nějaký signál nebo na ně zatlačit, aby už se to vyvíjelo eh, rychleji a dříve, tak abychom jim řekli, kdy to bude pak použitelné. Děkuji. Thank you, next. Děkuji. Pan Boskurt jako další. Dank u wel, voorzitter. Ik ah, ben een mevrouw, <laughs> sorry, trouwens. Sorry. Gender mainstreaming en de commissies. Um, dank u wel voor de... Děkuji. Když se jste jedná <laughs> o gender mainstreaming. Tak děkuji za slovo. Já bych měla v podstatě otázku na komisi. A ta otázka, kterou si kladu, očí zájmy zde jde. O zájmy letišť, o zájmy těch milionů cestujících, kterých se to týká. Zde hovoříme o dvou bodech. Jednak se hovoří o bezpečnosti, o tom, že by nemělo docházet k rizikům, ale byla bych ráda, kdyby mi to komise vysvětlila. Minulý týden jsem letěla s panami do Amsterdamu, převážela jsem nějaké tekutiny a měli, byli by mě měli tedy kontrolovat již v Amsterdamu, protože tam ne, nedopšlo k žádné kontrole. To je první bod. A druhý bod, co se týká těch technologií, těch přístrojů, tak zde jsou silné protiargumenty. Na jedné straně se říká, ta technologie existuje, na druhé ano, některá letiště jich objednala ty přístroje, čili bych ráda dostala od komise jasnou odpověď. Děkuji. Pan de Grandes Pascual, prosím. Děkuji, pane předsedo. Když jste nás požádali, abychom byli struční, tak se o to pokusím. Domnívám se, že zapomínáme na určitou předběžnou podmínku jsou tato velmi nepopulární opatření, jsou vyvolána teroristickými hrozbami. Nejedná se o tom, abychom hovořili o tom, co je pohodlné nebo co není pohodlné a komfortní pro cestující. Je samozřejmě obtíž, není těžké být populističtí vůči našim klientům, voličům a říkat jim, my vám usnadníme život, ale musíme být seriózní. Do 20. dubna 2010 musíme přijmout rozhodnutí a víme velmi dobře, že jde o postup komitologie, takže máme zde velmi úzký manévrovací prostor. Je možný, že komis koordinátoři řeknou komisi, co má dělat, ale musíme prokázat určitou rovnováhu. Teroristické hrozby nevy, nevymizely, my nemůžeme říct teroristům, že Evropa není schopna inovovat a vymyslet nějakou metodu, která by umožnila bojovat proti jejich vynálezům. Myslím si, že musíme jednat seriózně s komisí a snažit se najít dobrý, efektivní systém, odlehčený systém, který nám usnadní život do 20. dubna. Nezapomínejme, že ty teroristické hrozby zde stále existují. Děkuji, pane Vasko, a pan Higgins. Uh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady rád pouze řekl, že souhlasím s paní Faster. My chceme jednak chránit životy a jednak odstranit překážky, takže jde o kvalitní ochranu a hrozba nekončí. Na druhé straně tady musíme udržet správnou rovnováhu. Já bych se přikláněl k tomu, že jelikož Spojené státy už vědí, že C funguje, kdokoliv tam letí, tak ví, že my máme v Evropě rigidní režim, ale najednou ten bude skončí. Ale když někdo letí do Spojených států, ví, že jejich bezpečnostní režim je mnohem ještě rigidnější, je přísnější a já si myslím, že typ C je něco, co bychom měli přijmout. Tady rovněž paní Fasterová má pravdu v tom, že to povede k prodlouženým frontám. Tady není žádný pochyb, více času budeme potřebovat, fronty budou delší, na druhé straně lidé chtějí být bezpeční. A poslední, ale nezanedbatelná věc. Trávíme hodně času, že se bavíme o tom poslední eh, bodu. Kolik to bude stát? Ano, i na to nesmíme zapomínat, nebude to levné. Děkuji. Chce ještě někdo si vzít slovo? Prosím. Ano. Dávám vám minutu, můžete se k tomu vrátit, když chcete. Ano, tedy ještě jedno k bezpečnosti, k ochraně cestující. Máme současnou metodu a vlastně nemáme nějak zvlášť přísnou bezpečnost. Ani ve Spojených státech to není tak úplně přesně správné, že ta bezpečnost je tam ideální. Já se chci vrátit, že bychom měli změnit bod 2, že by tam měli 2002 12 a že by to měly být eh, ty eh, stroje, které eh, skenují tekutiny, ale že bychom pak řekli a opírají se o typ C, ale abychom se neupisovali a nestanovali přísně ten typ C. Když ne, tak ne, dobrá. Už mluv... Všichni se nám tady projevili? Výborně. Tedy já bych tady rád něco řekl lidem na rovinu, aby nebyly zmatky. Já jsem mluvil s výrobcem, vlastně s jedním z výrobců, který dokonce je v mém volebním okrku. A to je rovněž volební okrsek paní Foster a mluvil jsem rovněž, že Smith, to je další. Rapidskan a Smith mi nezávisle na sobě řekli, že typ D je při nejmenším 5 až 7, možná i 8 let vzdálen. Typ D nepřijde dřív spíše později. Proto nám vlastně zbývá pouze typ C. Typ C sice není přesně už hotov doslova, ale do roku, případně přibližně roku, už bude ta aktualizovaná eh, vylepšená verze k dispozici. Spojené státy už zavádějí právě tu upgradeovanou verzi toho typu C, čili dokonce i Spojené státy nemají přesné datum, ve kterém jej budou zavádět, i když oni si myslí, že by to mělo být do roku 2011. Takže tady si to ujasněme, v čem spočívá typ C a D. Ano, typ D, všichni bychom to milovali, kdyby se to opravdu podařilo, ale nezastírejme si, bude to trvat pěknou řádku let. Typ C máme do dvou let k dispozici a na tom pracují už i američané. Tedy chci, aby všichni členové našeho výboru měli v tomto jasno. Proto tady je to takto naformulováno, protože musíme nejdříve certifikovat ve všech členských státech, než se to bude implementovat. Což zároveň znamená, že zatím musíme využívat těch jiných technologií, anebo případně můžeme i nové technologie zavádět, které nám seskenují ty tekutiny, pokud budou mít tu schopnost. Takže já to jenom chci připomenout a proto je stanovisko koordinátoru právě takové. My jsme o tom včera na schůzce koordinátoru právě s panem Kajaka a mezi sebou dlouze diskutovali a proto jsme dospěli právě tady k tomu. A vlastně se vracíme k výchozímu bodu, protože jsme to projednali a dospěli jsme k tomu, že tak, jak to je, tak je to nejlepší. A nyní naše úloha v tom rozhodování. My tady vlastně nemáme žádnou úlohu na této etapě z hlediska toho, jak se bude rozhodovat. My pouze máme říci ano nebo ne tomu, co tady říkají odborníci a co je výsledkem komitologie. Já vám tady pouze dávám příležitost, abyste se vůbec mohli k tomu vyjádřit. O to nám v zásadě jde. Možná někteří z vás si třeba myslí, že je to promarněný čas. Já klidně jsem tady mohl říct, to je pouze komitologická otázka a výbor se tím bude zabývat až v rámci komitologie, ale měl jsem pocit, že možná by tady někdo mohl něčím přispět. Rovněž tady máme kolegy z Libe, i oni tím měli šanci, že jsme se tady tím zabývali. A návrhy jsme vypracovali jako reakci na to, jak pracuje komise. Tam souhlasí všichni, že to, co říká komise, není správné. My jim to řekneme, my jim řekneme, že musíme mít něco, ale musíme jim něco písemně dát, aby řekli tím se, abychom mohli říct, tím se zabývejte. Pokud to budou ignorovat, tak se nedá nic dělat. Pokud i výbor expertů to bude ignorovat, tak i oni na to mají právo. A pak bude na nás, zda rozhodneme se schválit nebo neschválit, s čím přijdou oni. Takže uvědomte si všem, v čem spočívají vaše pravomoci. Na, v tomto stádiu ještě velké pravomoci nemáte, takové stádium přijde v budoucnosti, ale zatím jsem vám poskytl možnost, abyste si prodebatovali e, za přítomnosti komise tuto otázku a ta si případně se to může poučit. Ano, dobrá, 30 vteřin. Ano, výborně. Vy jste předseda, já to oceňuji, že nás tady vyslechnete, že nám dáte možnost mluvit i s, libe, s námi, ale vyjadřete se k mým otázkám. Eh, k tím, jak jste totiž ti eh, cestující v transferu, tam je logistická noční můra, to tam letiště, jak to mají řešit? Ano, jedno letiště. Jedno letiště má logistický problém a to je právě Schiphol v Amsterdamu, protože oni mají ten proces, kde je skenování až na gatech. Ano, tak se podívejte, kolik ve Vídni a v Berlínu projíždí cestujících, porovnáte si to, tak to vlastně není o čem mluvit. Tady problém je právě na Schipolu. A jeden z důvodů, proč já jsem proti, abychom tam řekli 2011, je, protože jsem si vědom, že tam bude za A nutnost vyvinout tu technologii a za B umožnit těm letištím, které vědí, že ten problém u nich existuje, aby se přizpůsobili té nové situaci. Já tady nechci útočit na Skypol, Nechci se tady nějak věšet na ně, protože tady nejde o to, že je to zrovna Skypol. Ale jeden z problémů je, upřímně řečeno, oni si za ty stroje už utratí hodně času, hodně peněz a nechtějí zase za ně utrácet za tři roky. A tady musíme vůči nim posouvat opatrně. Oni si stěžují, ale tam nejde ani o samotnou otázku bezpečnosti. Oni za to nechtějí platit, protože se bojí, že najednou se jim bude něco předepisovat, na co mají utrácet. My se nechceme bavit o tom, jak se to odrazí na situaci v, na letišti v Manchesteru nebo ve Skypolu. To už si vyřeší experti, to už si vyřeší technici. Možná se k nám vrátí s tím, že řeknou, to nelze v praxi zavádět, protože uh, a tak dále. Ale já se do toho teď nechci pouštět. O co nám teď jde? Totiž problém je, že z principu letiště si provádí ten screening, ten rentgen až na gateu. Těch není moc. V Americe je to větší problém a oni přesto upgradeujou ten typ C. Bez mikrofonu. About, yeah, but the tra- what we, look, the biggest issue we've had, Totiž já tady nechci, abychom se na tom zasekli, ale zejména z hlediska Libe je to, že, se lidi, že si lidé stěžují, že se jim je okrádá o ten alkohol, co si koupí ve celním prostoru, ale nedá se mít i to, i ono. Totiž nedá se lidem říct, dobře, tak si to nechte, ten alkohol, co si tam koupíte, a zároveň říkat, no, ale tady letiště zase mají taky problém. My chceme, aby cestující v tranzitu měli možnost rychleji si projít a mají se oddělovat přijíždějící, odlétající, přiletající. Já si uvědomuji, že tady bude problém, ale my se musíme řídit čím? Tím, abychom ukončili ten problém, že si lidé něco zcela legálně, oficiálně koupí a zcela náhodou se musí projít um, na letišti a letí dalších 100 mil někam a už se jim to odebírá. Proto se snažíme ten problém vyřešit. Ale to už jsem řekl, to jsou pouze takové návrhy a my tady zatím žádné pravomoci k té implementaci nemáme. To jsem přesně čekal, paní Latford. I'm really sorry. Je mi líto, pane předsedo. Mám jenom otázku. Máme jistotu, Máte jistotu vy, že logistické problémy související s transitujícími, cestujícími a dalšími nevytvoří bezpečnostní mezery, pokud budete tedy řešit problém transitních cestujících. Ano, podívejte se na návrh komise. Je to v tomto směru otevřenější. Já nejsem bezpečnostním expertem, já si nejsem i v ničem, ale pokud jde o naši reakci, my požadujeme, aby se zabývali transitními cestujícími, kterým se zabavují tekutiny, protože si myslíme v zásadě, že to je legalizovaná krádež. A tím se mají zabývat. Paní Wortmann Kohl, ano, zahájil jste tuto diskusi na 30 sekund a myslím, že bychom to měli opustit, neměli bychom zabíhat do technických podrobností a uvidíme, co nám předloží bezpečnostní experti, ale neměli bychom to přehánět. Za to jsem vděčný. Rozhodneme, až se k nám vrátí odborníci. Už jsem to řekl asi čtyřikrát. Pan Kajaka. Děkuji. Chtěl bych si, že vítám veškeré připomínky, které zazněly. Myslím, že to byla důležitá debata a Dovolil bych si několik poznámek a jak už bylo řečeno, já předám zprávu výboru. Za prvé bych chtěl říci, a chtěl bych připomenout, jak už bylo řečeno vlastně, kde vzniklo toto nařízení. Bylo třeba to schválit po velmi závažné teroristické hrozbě, která vyústila ve Spojeném království v rozsudky, které jsou nyní zveřejněné. Byl vytvořen záměr, tedy vyhodit do povětří sedm letadel, která měla odletět z letiště Heathrow na základě kapalin. A ta hrozba trvá. Ta hrozba trvá v Evropě i v dalších částech světa, které schválili stejné pravidlo. Za prvé, Druhá věc. Je naším cílem se pokusit to změnit co nejdříve. Naším cílem je minimalizovat nevýhody a potíže. Nalézt lepší systém, zjednodušit ten postup, technologicky to řešit. Nikomu se to nelíbí, ale je to pravidlo, které platí v Evropské unii a v jiných regionech světa také. Abychom tedy se vyrovnali s touto hrozbou. Za třetí, je pravdou, že informace, které dostáváme, je, že do roku 2010 budeme mít tu technologii. Musím to potvrdit před výborem od výrobců, od členských států, od všech jsme dostali ujištění, že ta technologie bude. Technologie zatím není ani v Evropě, ani ve Spojených státech a také nikde jinde. Takže to byla sdílená chyba všech zemí, které se tím zabývaly. A musím to uznat. Je mi líto této chyby. My bychom si oddechli a v dubnu 2010 bychom vše zrušili. Jsou Spojené státy připraveny? Spojené státy budou provádět zkoušky v následujícím roce a půl. Nikdo teď není připraven. Taková je realita. A jak to vypadá s technologií? Pan Simpson to řekl velmi dobře. Existují čtyři technologie. Typ A, otevřete lahev, podíváte se, za to je výbušno nebo ne, a u každé lahve to ověříte. Typ B, láhev strčíte do stroje. Typ C může být modernizován. To je nejvyspělejší a nejslibnější technologie typ D, screening lahví nádob bez výmutí ze zavazadla. A to zatím hotové není. Co tedy navrhujeme? To musí být projednáno experty. To je pravda. Co navrhuje komise? Za prvé, nalézt řešení pro transitní cestující. Okamžitě zrušit zabavování je to komplikované. Není transitní cestující z třetích zemí. Těm je zabaven, zabavené, jsou zabaven, pokud přijíždíte z Chorvatska nebo Singapuru, tak ne, protože s těmito státy existuje mezinárodní dohoda. Cestující z těchto dvou destinací prostě mohou věci provést, ale my navrhujeme okamžité opatření, které by zamezilo konfiskaci. A nám už někteří členové výboru říkají, prosím vás, tu situaci musíte zlepšit. Za třetí, do roku 2012 nalezněme řešení pro největší letiště. Je třeba to projednat s členskými státy. Je nezbytné a my říkáme, u malých letišť to může být do roku 2014. Můžeme termíny posunout? Ano, pokud to bude možné, tak tím lépe, ale musí to být uděláno seriózně, odpovědně. My nebudeme posouvat termíny jenom samoučelně, pokud nebudou splněna příslušná opatření. A já, já sdělím, že požadavek na jednoduchý systém je silný, jeden, jediný termín. Ten termín bude také brát, tak, že ta lhuta bude absolutní, nejpozději do. A letiště, která to posunou, budou motivována. Komise je připravena vyhlásit, že určitá letiště mají technologii a to vyvolá včasnější řešení, ale musíme mít tady tu technologii. Také jsme připraveni možnost, eh, jednat o možnosti eh, kontroly. Pokud eh, Spojené státy to spustí jako první, tak my neřekneme, od, od, odložíme to. Pokud bude existovat systém, a my jsme v um, velmi úzkém kontaktu se Spojenými státy, my s tím my o tom jednáme, Evropa eh, vede. My se snažíme o reformy. Další státy jsou zdrženlivější. Tvrdí, že si na to cestující zvykli. My si nemyslíme, že to je řešení. My musíme usilovat o technologické řešení co nejdříve. Pokud je o provozní testy, musím informovat, že došlo k významnému pokroku. Věci se posouvají kupředu velmi rychle. Výrobci se maximálně snaží, ale musí mít také jasno. Bude to trvat na věky, bude to signál, nakonec musíme stanovit termín a to nám umožní získat potřebnou jasnost a jednoznačnost. Musíme mít také příslušné a povolené zařízení nainstalované. A to je výzva pro tento výbor. Závěrem chci říci důležitou věc, kterou už zmínil předseda. My, je, Evropský parlament bude mít právo se vyjádřit k, k závěrečnému systému protože to bude projednáno s bezpečnostními experty 18.11. proběhne diskuse v rámci komitologie a potom bude tříměsíční lhůta, kdy parlament může říci, zda souhlasí nebo odmítá tuto, tento postup. Pro nás je velmi důležité, protože chceme zamezit odmítnutí. Je, pro nás je důležité z zahrnout vaše komentáře. Nejlepší technologie, zjednodušení, snaha o zahrnutí logistického řešení pro transitní cestující, zabývat se tím, zda je možné to uplatnit co nejefektivněji. Informace poskytované cestujícím, urechlit celý proces. Ale musíme něco vytvořit. Pokud systém nebude funkční a nebudeme mít alternativu a věříme, že alternativa bude zlepšením, tak nastane velký problém a proto pan Tajány velmi zdůraznil, že ještě než přestoupím před výbor, musíme tedy mít tuto výměnu názoru, komise se toho váží. Diskuse s českými sady by byla velmi obtížná a myslím, že váš příspěvek bude pečlivě předán a uděláme maximum pro to, abychom našli vyvážené řešení, jak řekla řada poslanců, aby se zlepšila tedy současná situace. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kajako. Další bod na pořad jednání je prezentace zprávy o dopadu hospodářské krize na odvětví letecké dopravy. Pan Makario a pan Van de Voort Paní Foster. Omlouvám se, že vás přerušuji, pane předsedo. My jsme, my jsme nedostali ty, tu informaci. Bylo nám řečeno, že je nedostupná a že ji dostaneme až na jednání. Jako členka výboru jsem skutečně nezaznamenala příslušné informace, které mají být podkladem pro toto jednání. Studie bude rozdána nyní, takže teď by měla být přednes, přednesena, ano, už se rozdává. Vlastně komise bude pouze prezentovat eh, svou zprávu. Technická poznámka. Snaží se něco představit, chtějí prezentovat eh, zprávu a účelem je diskutovat tuto zprávu a zřejmě lze očekávat, že poslanci budou chtít eh, komentáře. A my jsme to požadovali, náš sekretariát, a já vás požádám jako předsedu tohoto výboru, abyste připomněl, že pokud jste má o něčem jednat z jakékoliv oblasti, tak je třeba zajistit, aby poslanci alespoň jeden den dopředu, minimálně dopoledne, pokud to má být odpoledne, dostali dokumentaci, kterou poslanci potřebují, aby mohli užitečně diskutovat. Děkuji, pane předsedo. Dobře, beru na vědomí, předáme to sekretariátu a zajistíme, aby do budoucnosti kdokoliv bude cokoliv prezentovat výboru, předal prezentaci dopředu členům výboru. A dopředu neznamená jednu minutu před začátkem. Dobře, zahájíme tedy prezentaci. Okay, if we look to say 50... Dobře. Takže, takže máme 15, máte 15 minut na prezentaci a potom můžete, můžeme samozřejmě pokládat otázky. Děkuji. We're ready when you are. Okay. Dobrá, my jsme připraveni, jenom si zmáčkněte prosím knoflík, abyste byl slyšet do mikrofonu. Eh, Děkuji, pane předsedo, že jste nám dal možnost představit zde náš informační dokument. Budeme se snažit být struční a věcní, aby potom byl také čas na diskusy, na otázky a odpovědi. V čem tedy spočívá? Táta zpráva má pět částí. Počkejte, pokud se někdo chce bavit, tak se bavte prosím venku. Já jsem absolutně odhodlán, že nepřipustím, aby se nám tady kanal 5 a 6 různých schůzek. Ne, veškeré soukromé hovory mimo sál. Can we go to the next? děkuji, takže hm, budu pokračovat. Zde tady vidíte o přehled obsahu zprávy, úvod, potom struktura od, leteckého, nebo odvětví letecké dopravy. Bude, budeme moci po úvodě, po úvod, potom ho, pohovoříme o struktuře, o minulých tendencích, dopadech, dopadech krize a potom také, co se týká politických rozhodnutí v Evropské unii. Takže Můžeme se na krizi dívat z tohoto hlediska. Na jedné straně je zde samozřejmě výrazný pokles poptávky po službách letecké přepravy. Tím samozřejmě trpí některé letecké společnosti a také samozřejmě museli tím pádem upravit, snížit nabídku takže pokles o 15 až 25 Potom jsou zde samozřejmě, je, došlo také ke změně těch toků letecké přepravy, proběhly určité transakce fůze a musely se změnit určité trasy. Také dochází k snížení zisků společný, z leteckých společností a samozřejmě tím se zhoršuje jejich finanční situace. A také se musela změnit strategie jednotlivých účastníků trhu. A to všechno vede eh, k novým, ještě větším koncentracím v budoucnosti. Zde vidíte, kteří jsou ti aktéři, ti účastníci související s leteckou dopravou. V období krize co se týká eh, přepravy zboží, tam je pokles 10 až 15 a týká se to celého systému. Týká se to samozřejmě nákladní přepravy, ale je dopad se liší tedy podle co je však společné, je, že se to týká všech aktérů, protože oni jsou v závi- vzájemné závislosti. Všichni. Další průsvitka. Tady se vyvíjí doprava určitým způsobem a co zde vidíme je Tady vidíte tu křivku, jak závisí na průmyslové výrobě i na malobchodní prodej a jak je to vzájemně odvislé od té nákladní přepravy tím pádem, kolik se toho prodá v jednotlivých členských státech. Tedy ve srovnání se situací před 50 lety, kdy doprava šla stejnou cestou jako zbytek hospodářství z hlediska růstu, nyní zde jsme svědky takového jevu, že vztah vlastně tam žádný není. Nekolísá nám doslova eh, přeprava přesně v souladu s tím, jak se prodává v maloobchodě. Tady vidíte zaznamenané faktory vytíženosti IATY na období do roku 2008 v různých částech světa. Rovněž příjmy na kilometr různých leteckých společností podle toho kolísají. Rovněž je zřetelné, že počet míst, vytíženost letadel z hlediska počtu míst se mění. A rovněž ta tonáž převezené vytížení. Tady máme cestující, tam je ztráta zhruba v průměru 7%, v tom období 3,9%, tam je pokles z roku 2007 na rok 2008. A právě tady vidíte 70-26% je vytíženost a ty části světa, kde dochází přece jenom k rychlejšímu růstu, tak tam situace vypadá jinak. A pak máme přepravu rovněž eh, občanů mezi různými regiony, kteří jsou závislí na letecké přepravě. Tam rovněž ten pokles není tak znatelný. Tedy tady vidíte převoz jednak cestujících, jednak nákladů. Náklad nám poklesl o 20% zhruba a kilometry asi o 24%. Tedy podle toho můžeme usuzovat na stav trhu a jak se situace vyvíjí z jednoho roku do druhého vidíme, že se tedy údaje liší, že opravdu se situace vyvíjí jednak u cestujících a i u nákladní přepravy. Na další průsvitce vidíme vlastně potvrzení toho, co už jsme viděli na předchozí průsvitce z trojujeného hlediska, totiž změny každoroční HDP v různých částech světa, Japonsko, Spojené státy, Evropská unie, vidíme, že vztah mezi růstem HDP a růstem přepravy právě takto vypadá. Předtím jsme měli víceméně převoz, dopravu, která sledovala úplně paralelně tu křivku. Nyní tomu tak není. Další průsvitka. Tady vidíme různé dopady té krize. Většina těchto jevů vlastně nevypukla až s hospodářskou krizí. Pouze tato krize je zhoršila. Pravda tedy vidíme tady různé dopady krize na leteckou přepravu. Například letecké společnosti se snaží konsolidovat, sjednocují se, eh, vytváří různá spojenectví. Jak už jsem řekla, k tomu by docházelo nezávisle na situaci, ale krize je zrychlila. Čili úpadky, volatilita, snižování zaměstnanců. To jsou jevy, které krize víceméně zdůrazně, například intervence vlád, zásahy a tak dále, vliv přeshraničních fúzí a akvizicí různé letecké společnosti mění vlastníky. Rovněž se můžeme tázat, jak přežijí nízkonákladové aerolinie, jak víme. Velkou měrou krizi přežívají. A je to zajímavý jev, který nám může vypovídat o dynamice trhu. Čím je to, že právě nízkonákladové aerolinie si v krizi neradí špatně? Máme tady rovněž nové, trhy, nové společnosti, které přicházejí na trh. Stejný IF. Máme zvýšenou vlastně agresivitu všech hráčů na trhu, toho jsme rovněž svědky, a některé aerolinie jsou kreativní v tom, jaké produkty nabízejí, jak se chovají. Zároveň se mění i chování vlád vůči tomuto odvětví. Zároveň jsme svědky extrémní volatility trhu dopravní přepravy. Diversifikace produktů, té palety, více firm již nabízejí takové služby šité na míru a tak dále. Je více cizích, zahraničních investorů rovněž a ty úpadky, ty bankroty a zároveň to, že se objevují nové firmy, tak celkově to přece jenom vedlo k tomu, že se snížil počet zaměstnanců v tomto odvětví. Tady na další průsvitce vidíme, jak se snížil počet eh, pracovních míst. Na, v roce 2009 například SAS. Tam ubylo z 23 tisíc zaměstnanců, tam ubylo 8600, potom Virgin Atlantic 600, Air France propustila 3000 ze 100 tisíc. Pak tam máme 300, tak alespoň to vypadá na nejvyšší dva roky u Air France, ten, ta prognóza. Tady jsou prostě příklady číselné různých aerolinií, Lufthansa a tak dále. om een aantal belangrijke issues die, die opgevolgd moeten worden. Máme další průsvitky, ty se týkají dalších témat. Self. Takže ta je ta. Prvním je ta otázka a potom jsou zde potenciální dopady. A musíme si tedy položit otázku, jaké jsou dopady krize v tom samotném informačním dokumentu jsou tedy uvedeny aliance, konsolidace a další nabídky v minulých měsících a také letech. Dochází tedy k určité koncentraci s rizikem, že v konečné fázi vlastně dojde k určitému ovládnutí trhu a do, bude docházet k určitému zneužívání. Takže toto je samozřejmě možný dopad, budou se bude se využívat kapitál trošičku jiným způsobem, tady, protože se vytvářejí tady tou koncentraci určité nové společnosti. To jsou vlastně e, důsledky krize. Hovořil jsem o těch nových trzích potenciálních a o jejich vytvářejí se nové společnosti v první fázi, ale potom se některé linky třeba ukončí, zablokují. Také se dochází k převzetí podílu stát, strany státu tak to je ta strana Third Party Handling a trh se otevírá, neomezuje se na dva nebo tři účastníky trhu, ale je tam více z účastníků, také dochází k určité konsolidaci. V dalším rámečku potom máme uvedeno, čili je tam ještě zhruba 6 nebo 7 koncernů na leteckém trhu. Potom přeshraniční fúze také samozřejmě nemůžeme eh, od nich odhlédnout. Je to tedy ta tendence k určitě konsolidaci, když si vezmeme Lufthansa, která se podílí kapitálově v určitých, men, určitých menších společnostech, takže dochází k určité konsolidaci. Brussels Airlines je také takový případ, ale strategie Lufthansa není úplně stejná, zejména pokud se týká kontroly, například v Curychu, tak vlastně to, to má také důsledky významné důsledky na složení, na, na konfiguraci trhu. Potom ty nízkonákladové společnosti, low cost, to jsou určitě spíše některé ty menší společnosti již zanikly. Jejich je zde několik větších společností, jako Ryanair například. To je vlastně tendence, která zatím ještě pokračuje. konstatujeme také v určitou novou tendenci. Jednak jsou to ty klasické low-costové společnosti a potom jiné modely, například chartry. Tady mezi nimi hranice jsou stále takové, se, dá se říci, že se více stírají. Když se podíváme na Ryanair například, tak můžeme skonstatovat, že třeba jejich lety na Gran Canary nebo na jiné eh, takovéto destinace v podstatě konkurují chartrům. Dále, co se týká úpadků, můžeme se domýšlet, že tyto tendence k bankrotům budou, jež bude ještě pokračovat, zejména z důsledku pod kapitaliz- nedostatečné kapitalizace některých společností, samozřejmě konsolidace, o to jsme již hovořili, a zvyšování rizika zneužívání dominantní pozice na trhu. A poslední bod nové trhy a zrůstající agresivita. V budoucnu to bude možná jednodušší pro ty tradiční společnosti, zpracovávat určité strategie pro odrazování, aby se tak dalo říct, nějakých potenciálních nově vstupujících hráčů na trhu. Tedy vyhlídky pro dopravní sektor na nejvyšší leta a zároveň obchodování eh, povolenkami emisí. Jak bude obchodování emisemi dopadat na tento typ dopravy. A to, tudíž víme dobře, že oblast dopravy letecké je jedním z hlavních faktorů pro udržitelnost Ekonomická krize prohlubuje situaci a urychluje proces systému obchodování s povolenkami. A má to výrazný dopad na strukturu nákladů leteckých společností. A tento dopad je významnější a lze předpokládat, že to bude mít dopad i na technologický vývoj. A strategie pro samotné letecké společnosti, které budou zasaženy synergickými dopady zavedení systému, vlastně souvisí také s krizí. Trh se tedy mění a jaké jsou dopady krize zde na leteckou dopravu. Za prvé, bude ovlivněna krizí, pokud jde o nákladní dopravu. A bude tedy snaha přejít na jiné typy dopravy, než je nákladní doprava. Trh nákladní dopravy bude pod tlakem a dojde tedy k většímu zapojení kombinované dopravy. I nadále bude existovat jasné rozlišení, tedy osobní a nákladní letecké dopravy. A dojde také k větší segmentaci trhu letecké dopravy. I když eh, proběhne také diverzifikace, kdy někteří velcí dopravci projdou tímto procesem, dojde k urychlení strategie. Společnosti budou tvořivější ve svých strategiích a současně bude existovat více strategií opírajících se o koncentraci leteckých společností a jednotlivých trhů. Krize bude znamenat větší tvořivost ze strany leteckých společností, což by mohlo být prospěšné zejména pro trh osobní dopravy. Jak už jsem řekla, uvidíme, větší příliv zahraničního kapitálu, který bude investován. A potom je tu ještě riziko silné koncentrace do několika silných skupin. A tyto skupiny ovládnou některé klíčové dopravní sítě ve světě. A to opět eh, povede k tomu, že letecké společnosti budou konkurenceschopnější a tvořivější ve svých strategiích. Takže narůstající využívání zahraničního kapitálu bude převládajícím jevem v následujících letech. A tím se dostáváme k prvnímu závěru naší studie. změny, které jsme zaznamenali v letecké dopravě, jsou takové, že trhy se změnily tak, že letecké společnosti jsou stále tvořivější při vypracování vlastních strategií. A to také znamená, že slabší společnosti bankrotují a ty tvořivější jsou schopny obstát a jsou vlastně donuceny vytvářet ty optimalizované strategie. Současně tedy dochází k větší koncentraci trhu mezi, omezené, mezi omezený počet subjektů. Musíme tedy bedlivě sledovat eh, modely investicí a strategií v leteckém průmyslu. A jak vidíte v tom prostředním odstavci, není možné se vyhnout eh, koncentraci jednotlivých eh, složek trhu letecké dopravy. Jak už jsem řekla, dojde k vytváření nových strategií, ale hrozí také, že dojde ke zneužití vlastního postavení na trhu. Musíme tedy zajistit eh, přiměřenou regulaci a monitoring poslední doporučení. Doporučujeme evropským orgánům sledovat eh, jednotlivé součásti trhu letecké dopravy na základě příslušných údajů a výzkumu chování veškerých subjektů v tomto odvětví. A tímto způsobem budeme schopni sledovat tento vývoj a zavádět adekvátní regulaci a nebudeme tedy regulovat formou sankcí. Je třeba tedy vytvářet eh, doprovodnou regulaci a to je mé závěrečné doporučení. Jsem připraven opět na otázku. Very much. Děkuji. Pan Alkadaraj. Dě- děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě jsem neměl možnost si tu studii přečíst, protože jsem na to neměl čas, nicméně bych měl již dvě nebo tři otázky nebo připomínky. Ta, je tomu tak, že tato krize je závažnější než krize letecké společnosti před několika lety. Aspoň v té přednášce nebo v té prezentaci jste vlastně řekli, že máme, že jsme skutečně byli v této krizi na tou vlnou. To byl ten druhá průsvitka, které, kterou jste ukázali. Ta čísla, která jste, jste ukázali, dokazují, že střední východ je výjimkou. Došlo tam k určitému navýšení přepravy. Je to nějaký přirozený růst trhu. A jakým, jakým faktorem je toto způsobilo. Nebo je to způsobeno také transitními cestujícími. Potom je zde otázka, eh, jaká rizika souvisejí s tou koncentrací a to má samozřejmě nepříznivé dopady, ale samozřejmě v podstatě dochází k situaci, kdy máme několik velkých společností a potom pár těch nízkonákladových od kdy můžeme skutečně hovořit o té segmentaci trhu, protože jste hovořil o pěti, šesti, sedmi aktérech, což je docela málo, takže od kdy by komise měla určitým způsobem zasáhnout? Toto je otázka. A potom to všechno v oček, samozřejmě s tím, že si to musím podrobněji přečíst. Budeme to brát po dvou, po třech, pan Groš. Ano, já jsem přesně v té situaci. Nechci, aby to byla zdvořilostní otázka a začnu otázkou, kterou se zabýváme a kterou máme odpovědět i zde ve výboru. Totiž, jak vidíte vztah úpravy těch slotů, čili těch startovních období, vůči principu, že jsme změnili, kde jsme z krizových důvodů nesáhli k tomu uvolnění. Měli bychom tedy u toho setrvat? Tady bychom opravdu potřebovali dobrou radu. A druhá věc, ta koncentrace toho majetku ta otázka bude směřovat e, stejným směrem, jak už řekl můj kolega Alcatraoui. Totiž právě jste nám řekli, že musíme vyvinout příslušné nástroje, abychom zjistili, zda nedochází k právě k tomu narušování hospodářské soutěže na základě toho, že nějaká firma může zneužívat své dominantní postavení. O čem tady konkrétně mluvíme? Jde o to, že se e, na určitých trasách může dojít k tomu znetvoření, k tomu narušení, anebo v určitých regionech, to by nám samozřejmě v Evropě mohlo působit problémy. anebo to myslíte ještě jinak? A poslední otázka. Když tady vidím, jak se vyvíjí ty nízkonákladové letecké společnosti, jednak počet tras, jednak počet cestující, zdá se, že výhledově mají před sebou lepší budoucnost. Vyplývalo by to rovněž z vaší analýzy, nebo ne? Děkuji a poslední v tomto kole paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, jež prezentovali. Já stále bych eh, přece jen se trvá u toho, že bychom měli dostat podrobný dokument a nyní se od nás čeká, že máme ad hoc komentovat o statistice. To ne. Musíme tedy si uvědomit, že na straně 29 máme seznam přepravců a okolí jeli stavy. Tam vlastně máme British Airlines a oni se jmenují British Airways. Já to vím, protože jsem pro ně sama pracovala. To jsou jenom takové poznámky na okraj, ale podívejme se, na čem jsme. Tedy co víme přes veškeré statistiky, že z toho, co já si pamatuji, přes 30 let jsem v tom odvětví už aktivní. Když se podívám například na letiště v Evropě, tak tam máme 125 milionů méně cestujících než rok v roce 2008 a i nejefektivnější eh, převozci i ti, jež si hlídají náklady, procházejí svízelným obdobím. Ceny paliva jsou klíčové, už se trochu ustálily, v loni byly absolutně nepřijatelné a víme, že eh, tam stoupaly náklady o miliardy. Tedy statistiky známe, ale jaký to má dopad? Co my jako politici bychom s tím měli dělat? Víme, máme ve svých volebních okrscích eh, aerolinie, máme eh, letiště, máme výrobce, jež jim prodávají, máme cestovní ruch a to vše je součástí toho řetězce. A z toho, co já jsem zažila, tak se jedná o nejhorší situaci od naftové krize roku 74. Nechceme však pouze malovat tady čerta na zeď. Musíme se dívat trošku s optimismem do budoucna, ale nesmíme si nic zastírat. Chceme být konkurenceschopní v globálním měřítku, ale co nechceme, a tady s vámi souhlasím, s tím jedním závěrem, totiž, že nesmíme legislativu se sankcemi zavádět, která postihne evropské přepravce a odrazí se ale negativně na e, konkurenceschopnosti těchto přepravců ve světovém měřítku. Tedy tady opravdu se komise musí tomu věnovat velice důkladně. I komise jak s tím chtějí zacházet, jak to chtějí legislativně upravit. Tedy, jak už jsem řekla, ten dodavatelský řetězec a my dnes odpoledne jsme mluvili i o nákladech na bezpečí, na nákladech na to, jak se kontrolují tekutiny. Vše něco stojí a zároveň vidíme, jak naše hospodářství eh, neustále eh, krátí pracovní místa, není v nejlepší kondici, jak se podaří z toho vyjít. To jsou vše výzvy. Já ale však to nechci zlehčovat. Je to důvodem k obavám, ke starostem, protože socio, socioekonomický dopad letectví, jak vy všichni víte, je obrovský. Jak se to promítne do stavu našeho hospodářství v Evropě i ve světě. Máte pravdu, že i právě přeprava nákladů bude mít své dopady. Lidé často na to zapomínají, ale 85% převáženého jsou právě náklady. Tedy je to velký podnět k zamyšlení, je výborné, že jste mezi nás přišli a z mého hlediska si to ale nejdříve musíme důkladně prostudovat a bylo by lepší, kdybychom mohli dostat mm, ty dokumenty, ten výtisk třeba eh, dopoledne nebo s předstihem, tak, abychom si mohli připravit ty naše připomínky a mohli bychom dát takovou lepší odezvu. Ale každopádně děkuji. Chtěli byste odpovědět na těch pár eh, prvních otázek, eh, těch prvních tří eh, tazatelů, pak budeme mít další. E Takže první otázka, která souvisí s tou poslední. Tato kr... Za ta krize je horší než ta předcházející, nebo ne? Tato krize má mnohem horší dopady než kterákoliv předcházející, a to z několika důvodů. Nejen z důvodu počtu postižených společností, ale proto, že všechny společnosti jsou zasaženy, a nejenom letecké společnosti. Letecké společnosti se zotavovaly z předcházející krize a ještě než se jim to podařilo, tak byly postiženy současnou krizí. U té předcházející krize existovaly některé tržní struktury, díky němž jsme měli tedy pod kontrolou celý řetěz, řetězec v tomto průmyslu pod kontrolou jedné společnosti. A nyní tedy jsou předávány dělčí služby a vlastně řetězec dodávek, vlastně, který sestavuje konečný produkt letecké dopravy, znamená, že je zapojen větší počet společností. A když přišla ta poslední krize, tak eh, vlastně nárazy postihly nejenom jednotlivé společnosti, ale byly to celé skupiny podniků, které byly postiženy v celém řetězci. A tyto podniky se nezotavily ještě z předcházejících krizí. Takže tato krize je svým charakterem odlišná od té předcházející. Rozádium. Pokud je o druhou a třetí otázku, pokud je o Blízký východ, byli jsme před několika měsíci v Abu Dhabi a tam jsme viděli, že provádí velmi agresivní politiku v oblasti dodávek. Když se podíváte na letový řád společnosti Etihad, objednávají 50 nebo 60 velkokapacitních letadel, které byly už zaplaceny a tím dokážou odrovnat konkurenci, která nemá dostatečné zásoby hotovosti. Když se podíváte na dvě hlavní společnosti, Etihad není tak agresivní jako Emirates, ale mají obrovské zásoby hotovosti zásoby společnosti Emirates trošku vyschly a vidíme odlišný přístup, ale je tu jasný přechod u hlavních letišť na Blízkém východě Abu Dhabi, Dubaj a do jisté míry i Katar. Tam je ten dopad cítit. Koncentrace. Hovořili jste o vlastně třech hlavních blocích v Evropě. A když se někdo zeptá, kolik eh, aliancí přežije, v Americe máme zatím tři velké společnosti. Tedy jaký bude výsledek? Máme konsolidovaná čísla proti, pro tyto aliance, ale za nimi se skrývá celá řada věcí. Pokud chcete ovládat trh, tak vlastně ovládnete určité linky za určitých eh, podmínek při určité frekvenci letu, ale k tomu se ještě vrátíme, ale ty otázky skutečně probíráme po pořadí. Prosím vás stručně, říká pan předseda, mám tu ještě celou řadu řečníků. Pokud jde o sloty a jak byly postiženy, Způsob eh, řízení slotů se mění. Letiště je tedy řízeno jinak a souvisí to s marketingem. Produkty nabízené na letišti jsou skutečně sloty. Takže je třeba uznat slot jako komerční produkt a to musí legislativa přijmout a, a musí to upravit. A to, co se nyní děje, je velmi dvě další otázky. Jak je možné měřit koncentrace? Strategické chování je patrné u námořní dopravy. Podíváte se na podíl na trhu a získáte představu o určitých trasách, podíváte se na frekvenci spojení a také se na cenovou politiku, jak jsou ceny stanoveny. Ptali jste se na loukostový trh. Jsou na tom lépe než ostatní nebo hůř? Odpověď je nikoli. Můj osobní názor, a to v dokumentu není, když se podíváte na model Ryanairu, Ty jdou vlastně proti proudu. Jde o nová letadla, která byla objednána, ale několik zaplacena. Otázka paní Foster. Je to nejhorší krize? Nevím, to zjistíme, až krize skončí, ale ho- hovoříme také o nákladní dopravě. Když se podíváte na trh eh, v průběhu 30 let, eh, uvidíte vlastně propad do roku 1901, do, roku 2001 a koeficienty poté jsou tedy velmi podobné situaci před rokem 2001. Takže my nesouhlasíme s tím, že míra růstu vlastně bude stejná jako míra růstu před velkým poklesem v letech 2008 2009. Poptávka není tedy primární poptávkou, ale odvozenou poptávkou po dopravě. Další tedy je paní Duron. Děkuji, pane předsedo. Tato studie, protože před summitem v Kodani na jedné straně před rozpravou o Bílé knize, která bude brzy mm, publikována, tak je to velmi zajímavé a zasluhuje si to podrobnější přečtení. Dvě, a měla bych dvě stručné otázky, zejména se to týká té otázky koncentrace. Normálně, dovolte mi možná takovou trošku naivní otázku, nejsem ekonomka, ale domnívám se, že liberalizace odvětví má za cíl především to, aby se trošku odstranili ty velké veřejné monopoly a aby se, aby bylo více těch soukromých aktérů. Nyní však zde spíše máme soukromý monopol nebo určitý velký soukromý monopol, i když je to v různých regionech světa trošku jiné, nebo ten trh je jinak rozdělen. A vysvětlujete nám zde nebo nám dáváte doporučení ohledně kontroly a dohledu, ale nikde se neříká, jaký model chceme ten trh se vyvíjí eh, v v rámci té koncentrace, což je v rozporu s tím, co bychom chtěli, kde jsme právě chtěli povzbudit konkurenci, mít více aktérů, aby byla lepší služby a lepší ceny pro cestující, pro ty, kteří jsou připravováni. Čili kladu si otázku, jestli je normální pouze konstatovat, že dochází ke koncentraci, jestli by nebylo užitečnější si položit otázku, jaký model chceme pro, velké, pro dlouhé vzdálenosti, střední a krátké vzdálenosti vzdálenosti a abychom se pokusili nasměrovat ten trh, spíš než abychom ho jen honili, zatímco výsledek té liberalizace je opačný než to, co jsme vlastně měli v úmyslu. To je taková celková globální otázka. Děkuji. Místo předseda. Já jsem chtěl v podstatě položit stejnou otázku jako pan Groš před chvílí, ale je to otázka týkající se slotů, protože je zde opatření, které padá 30. října, takže teoreticky se obnoví nařízení o slotech, bude přijato nějaké opatření, aby vlastně um, pozastavení ztráty těch slotů, nebo vzhledem k tomu, že ta krize ještě stále je zde, nebo se vrátíme k té bývalé regulaci a legislativě, která existovala. Myslím, že to je otázka, kterou zde položil pan Groš. Mám dojem, že 31. října eh, padlo vlastně toto opatření, takže to je dosti důležitá otázka. Mrs. Meissner. Ano, to byla ta doložka využít nebo o to přijít. Paní Meissner, ano, já už budu hovořit krátce, protože ostatní otázky už byly vlastně předloženy. Zdá se, že v skutku tady utrpěli a trpí eh, hodně eh, dopravních eh, přestav prostředků, hodně dopravců. Můžeme pouze doufat, že to nějak přežijí. Jednak pro přepravu cestujících, jednak i pro dopravní přepravu budeme aeroliny i nadále v budoucnu potřebovat. A teď mi napadlo vývod, vývoj na Středním východě. Ehm, mají některé bohaté aeroliny agresivní konkurenční politiku. My chceme, aby evropské aerolinky si dobře konkurovaly, chceme, aby byla i nabídka nízkonákladových, ale nechceme, aby zase nějakým způsobem utrpěli přehnaně ty eh, mainstreamové aerolinie, jakou máte představu o tom, jak se to vyvine, jak budou ty míry toho, kdo zde bude činný. Mohlo by dojít k tomu, aby například Emiráty nebo jiné aerolinie mohly i převzít některé evropské aerolinie. Máte nějakou představu jednak toho, co by bylo žádané, jednak co by mohlo nastat? Děkuji a ještě ode mě jedna poznámka, jedna otázka poznámka. Zdá se, že zpráva, jak je stručná, tak se soustředí hlavně na letecké společnosti, eh, kolik pracovních míst přišli a tak dále. A mě by zajímalo, jak to vypadá ve zbytku tohoto odvětví, odvětví, protože tady se mluví o celém dopravním odvětví Evropské unie, jak na ně dopadá krize. A zdá se, že se tady mluví hlavně o aeroliních v praxi. Uh, Tedy zajímalo by mě, jak to vypadá například s obchody na letištích, s maloobchodníky nebo z letiště a tak dále. A pak otázka, možná je kontroverzní, ale zajímalo by mě, co na ní řekněte. Z toho, jak jsem to pochopil a i zde pouze mimochodem řeknu, že jsem celou zprávu nečetl, ještě viděl jsem pouze to, co ostatní. Je zde nebezpečí, že například Lufthansa a Star Alliance budou dominantní, že využijí té krize ve svůj prospěch a že si vytvoří takovou eh, dominantní pozici, zejména v Evropě? Oké, okay. um, de vraag van, van mevrouw Durand. Um... Co se týče otázky paní Durand, tak bych mohl zhruba říci toto. Byly zde samozřejmě určitá očekávání a stejně jako vy, tak jsem konstatoval, že tato očekávání, která již byla vyjádřena před několika lety, se neuskutečnila ne pouze v letectví, ale i v jiných eh, odvětvích, které narážejí na analogické problémy. Takže jako spolulegislátoři pravděpodobně budete muset vyvinout úsilí, aby vlastně se zde dosáhlo nápravy v této věci. A potom co si myslet o budoucnosti. Já si myslím, že pokud se týká průmyslového hospodářství, je určitá teorie, kterou je potřeba dodržovat. Není možno rozhodnout o všem, je vždy určitá kombinace, určitý mix a ta krize vždy přijde určitě ne, určitým nečekaným způsobem a potom samozřejmě poté, v té další fázi, to je ta fáze, ve které se teď nacházíme, se snažíme stanovit určité ukazatele, podle kterých můžeme předjímat, že za dva, za tři měsíce nebo za určitou dobu se, to, se situace doká- změní. Zda se nám podaří najít, stanovit tyto ukazatele, které pokud bychom byli našli, je předtím, tak bychom byli mohli tu krizi očekávat. Ale neexistuje žádný jednoznačný model. A nyní otázka leteckých společností a slotů, které si snaží si držet, nevyužívají jich a nyní by i o ně tím pádem měli přijít. Takový slot pokud jej někdo zneužívá, aby blokoval letecké spojení, tu možnost, a s tím jsme bohužel měli takovou nevalnou zkušenost v našem odvětví. V období krize je to ještě horší. Firmy nemají prostředky, aby na té trase letali. Je to velice dobré pravidlo, je to dobrá, dobrý kontrolní eh, prostředek, ta zásada use it or lose it, čili pokud je někdo nevyužívá, tak o to přijde. A já upřímně řečeno se nedomnívám, že je tomu tak. Když se podíváme na ukazatele a můžeme je třeba i denodenně sledovat, například mořská jiná doprava, někdy máme dojem z jednoho ukazatele, že už jsme úplně na dně a že se od něho odrážíme, ale často tomu tak fakt pak není. Zde bohužel ty ukazatele, ti ukazatele o tom nesvědčí, že už se situace obrátila. Doufali jsme například, že lidé začnou nakupovat před Vánocemi, že hospodářství se zvětí, ale ve srovnání s minulým rokem to tak není. A druhá část té otázky, když mluvíme tady Například v ten jsme mluvili o kapitálových investicích a strukturách. Tam není nic nového na tom. Před pěti nebo deseti lety hodně aeroliny se dívalo směrem k Ázii, Cathay Pacific, malajské aerolinie, singapurské aerolinie, hledají některé alenie kapitálové investory. Dívají se, kdo má hotovost. Um Tedy ano, hodně už zde zaznělo rozumných poznatků. Co se děje nyní? Firmy nám víceméně generují pracovní místa, ale jakmile dojde ke krizi, tak jsou nuceny tyto zaměstnance znovu propouštět. S tím, jak ale ta pracovní místa původně vznikla, tak vytvořila nové podnikatelské možnosti. A k čemu dochází? Tito propuštění pracovníci někdy nabízejí služby jako samostatně výdělečně činní těm anonymním a do budoucna na konci krize to vidím tak, že nevíme, jak tento řetězec dopadne, protože nyní vlastně vznikl nový řetězec, tedy firmy nemají zaměstnance, lidé se ale osamostatnili, ty služby vlastně nějakým způsobem jsou poskytovány, ale nevíme, jak se to vyřeší, když už zase bude větší zájem. Tak to vypadá situace, je to velice složité a musíme počkat do závěru krize, abychom věděli. A poslední otázka se týká případného zneužívání té možnosti, zda Lufthansa, Star Alliance, nám to bude zneužívat. Tedy teoreticky by ty tři klastry se měly vzájemně nějakým způsobem kontrolovat. Je to v jejich vlastním zájmu, aby se vzájemně nějakým způsobem kontrolovali. Vezměte si například Star Alliance. Ten by ani neměl být nahlížen jako homogenní. Tam by měla být i vnitřní um, konkurence. Když se například letí z Bruselu do Chicaga v současné době můžeme letět například přes Frankfurt nebo z United Airlines, můžeme letět přes Washington. Tady právě například Lufthansa a United Airlines by si mohly konkurovat. Tedy konkurence by měla pokračovat, pokud i u těch ostatních bloků a spojenectví nenastane nějaký další negativní vývoj. Já se obávám, že a, a bude dominantní a Star Alliance si eh, všechny sloty takhle eh, nasromáždí a schová na každém letišti. Ano, já sice registruji vaše slova, ale je to něco, eh, čemu se musíme věnovat. Tak já to osobně vidím. Srdečné díky Děkuji za prezentaci této zprávy i za to, jak jste odpověděli na otázky členů našeho výboru a já jsem si jist, pokud budou mít eh, naši kolegové ještě další otázky, tak se na vás mohou obrátit a vy jim určitě odpovíte. A než se rozejdeme, ještě pan Alkadrawi a máme v různých pár věcí. <laughs> Já rozhodně. Mrs. Foster has an item of any other business and the... Paní Foster má do různých a pan předseda ano. Já jsem nechtěla, bychom se rozešli příliš. Ano, já už rychle, pane předsedo, my já se tomu chci věnovat, protože to má přímý vliv na naše voliče a nejlepší by bylo, kdybychom se tomu věnovali v souladu s španělskými kolegy. Týká se to řidičů nákladních vozitel. Bohužel mě tady ruší to, že se nám baví kolegové, chtěla bych apelovat na pořádek, nechci tady číst celý dopis. Určitě se to netýká pouze britských řidičů nákladních vozitel. Ti, když přijedou do Španělska, tak máme situace, kdy náš řidič dostal pokutu tisíce eur, údajně s tachografem to má co dočinění. Nemohl jinam jet, nemohl se přemístit, než nezaplatit a pak byl tachograf překontrolován oficiálně a zjistili, že tam vůbec nebylo, nebyla žádná závada. Údajně k tomu dochází dost často. Není tam vůbec žádná možnost odvolání, kontaktují tito řidiči britské velvyslanci, ptají se, eh, co můžeme dělat. Tady nám někdo ukládá pokutu několika tisíc eur řádu je to velká věc. Já to tady eh, zmiňuji v našem výboru, protože, pane předsedo, si myslím, že bychom se na tento jev měli podívat, zjistit, zda se to týká i jiných řidičů a možná i španělští kolegové by se mohli poptat, protože tady máme eh, přece bychom měli mít rovné podmínky pro všechny řidiče nákladních vozů a se všemi se musí zacházet eh, rovným způsobem. Děkuji. Well, if you can give us the, the... Pokud nás můžete seznámit s podrobnostmi, tak sekretariát to předá příslušnému komisaři a zeptá se na jeho názor a je možné také kopii poslat na stále zastoupení Španělska. Takže poskytněte podrobnosti sekretariátu, můžeme to řešit. Druhá věc, chci připomenout eh, členům výboru, budeme mít eh, diskusi o námořním piráctví s admirálem Hacnem eh, 16. listopadu ve 3 hodiny. Členové výboru jsou pozváni k účasti na této výměně názoru. Vzpomněte si, že jeden z členů našeho výboru se navštívil štáb společných operací a byli jsme pozváni na setkání, protože my jsme velitele také pozvali. Je to francouzský admirál a on oslovil výbor. Tedy 16.11. 16.11. ve 3 hodin odpoledne námořní pirátství. Takže koordinátoři seznámí své politické skupiny o této skutečnosti. Máte něco do různého? ne tak eh, pan předseda děkuje tlumočníkům a během tohoto jednání jsme měli tlumočníky, ale také znakové tlumočnice pro jednoho z našich členů. Takže děkuje pan předseda všem tlumočníkům, znakovým i jazykovým a uzavírá jednání.